morning everybody and I would like... Dobré ráno všem, srdečně vás vítám na našem posledním zasedání před prázdninovou eh, přestávkou. Vítám zde pana komisaře Kaněteho, eh, vítám vás na našem výboru. Je to takové staré téma, kde jsou vždy nové aktuality, je to téma ITER a nyní budu pokračovat německy. Sehr gut. Ah, you understood Ja, also wir haben ja beim Thema ITER haben wir... Ano, u tématu ITER tam máme pořád věci, které už jsme viděli několikrát. Vždycky máme taková zasedání, kde se nám vysvětluje, proč jsou ty věci tak, jak jsou, jak to, že máme spoždění, jak to, že to je teď. Ale teď je to opravdu definitivně posledně, poslední reprogram, poslední rekapitulace a rekalkulace. Takže tentokrát bude opravdu poslední, anebo chceme, že to je poslední věc pro budoucnost. Je to důležité téma, protože také zodpovídáme za peníze daňových poplatníků. Srdečně vás tady vítám a eh, Těšíme se na to, co nám řeknete a také na odpověď eh, na různé otázky. Zodpovídá za to z naší strany pan kolega Marinesku a nyní máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, dobré ráno všem. Je to pro mě velká čest zde s vámi dnes být a hovořit o tomto velmi známém tématu. ITER je unikátní mezinárodní vědecký projekt. Má e, vytvořit první zařízení pro jadernou fúzi, která bude znamenat bezpečnou a čistou držitelnou energii. Má zajistit e, jadernou fúzi z eh, relativně dostupných chemických eh, prvků, litea a vodíkových izotopů. Bude to pro nás znamenat další bezpečnost a pomůže nám to výrazně řešit klimatické změny. Investujeme tedy do naší budoucnosti a politici a obchodníci jsou zainvestováni na tom, aby toto vše bylo přístupné, levné a dostupné. Může to být dobrý doplněk obnovitelných zdrojů energie, kde jsme v posledních letech výrazně pokročili v Evropě. ITER není unikátní jenom svojí složitostí, ale je to také největší eh, projekt mezinárodní spolupráce. A je to vlastně srovnatelné například s projekty typu mezinárodních vesmírných stanic. Postupnými politickými finančními závazky byly účastníci projektu konfrontováni s celou řadou výzev. A to je nevyhnutelné, protože eh, vědecky, technologicky, organizačně i politicky celá záležitost je neuvěřitelně komplexní. To vedlo k různým opožděním, více nákladům a problémům v řízení. Když pochopíme zdroje problému, neznamená to, že je nějakým způsobem budeme akceptovat nebo budeme na ně rezignovat. A proto komise usiluje neustále o to, aby sledovala a e, pokrok tohoto projektu a pracovala na něm. Jde v posledních 18 měsících se posílilo úsilí EU i dalších partnerů ITERu a nového řízení ITERu. Takovéto úsilí opět eh, dostalo projekt na správnou cestu od března 2015 je zde nový evropský generální ředitel Bigo. A je jmenování nového ředitele, eh, také byl jmenován nový ředitel organizace Fusion for Energy. A ten byl vybrán na základě svých zkušeností v oblasti průmyslu. Oba dva ředitelé Eh, se výrazně angažovali v projektu od samého začátku. Generální ředitel Vigo již začal implementovat komplexní akční plán, který obsahuje významné změny v celkovém řízení ITERu a jeho procesu. Posiluje spolupráci jednotlivých organizačních složek ITERu a domácích agentur. Podobně pan ředitel Švemer začal implementovat akční plán F4 e a zaměřuje se zvláště na další integraci F4E a dalších organizačních složek. Účinné řízení projektu a přeorganizování e, zaměstnanců F4E patřilo k významným prioritám. Nyní se tedy věnují eh, eh, adekvátnímu zpracování auditních eh, doporučení, která se održí v akčním plánu. A už vidíme první výsledky. Fusion for Energy nyní má implementaci 100% z auditního akčního plánu. A tak tomu nebylo minule v červnu toho minulého vedení F4E. A to díky výraznému zaměření managementu F4E na tyto věci. Akční plán má tedy eh, eh, omezit rizika nedostatečné eh, implementace kroků, k tomu byly zavedeny opatření pro řízení rizik. Tento rok také bude platit finanční nařízení v dané záležitosti. Byl, byl přijat nový služební řád, který řeší problémy, na které bylo poukázáno v necitové ne, zprávy. V roce 2015 bylo analyzováno řízení a nyní vidíme, že dochází k pozitivním změnám a je zde vyvíjeno obrovské úsilí o nastolení účinnosti a e, efektivního nastolování projektu. Nová infrastruktura e, se týká také nového eh, managementu. Hmm. Eh, také se zde rozvíjí podniková inženýringová struktura a podporují rychlejší rozhodovací procesy. Podobně pozitivně hodnocen eh, byl pokrok nezávislým panelem, který vznikl na radě ITER v listopadu 2015 a také v květnu tohoto roku dalším panelem a oba konstatují, že zde byly zrychleny kroky v ITER a e, je zde pokrok v plnění milníků. E, role e, správného vyhodnocování projektu je opravdu nesmírná. Odborníci obdrží od nezávislých zdrojů zpětnou vazbu, které nejsou nějak zvlášť projektu zainteresováni a proto ho mohou dobře hodnotit. Když se podíváme na změny organizačního typu, musíme také zmínit to, že Evropa eh, vykonává roli supervizora v F4E a máme tady nového ředitele F4E a postarat se o to, aby se zde šlo správným směrem. Evropská komise trvá na to, trvala eh, minulém měsíci na setkání řídícího výboru F4E, aby se dále analyzovaly interakce F4E s ostatními organizacemi ITER a aby se nastolil náležitý harmonogram. Jsem rád, že mohu oznámit, že se nyní připravuje tedy takovéto eh, nezávislé vyhodnocení, které bude vypracováno letos. Kapacita F4E, eh, aby bylo možné eh, evropský závazek eh, v raném harmonogramu splnit, je tedy zásadní. Bude také zde udělána revize kapacity F4E, aby se zajistily potřebné peníze pro období 2020 i náklady po tomto období. Plně fungující kapacita FORI a zaměření na nový harmonogram bude zásadní pro úspěch celého projektu ITER, kde eh, Evropa má největší podíl ze všech členů projektu. Jak víte, tak Rada ITER v dubnu 2016 přijala odstupňovaný eh, přístup eh, týkající se revidovaného harmonogramu. Takovýto přístup umožní řešit finanční omezení jednotlivých členů ITERu, včetně EU, a také to zaměří na úspěšné plnění kroku First Plasma, zahájení operací první klíčový milník projektu. Také nám to umožňuje více času pro nově na plánovaný eh, projekt a eh, experimentální projekty s tritiem což bude ve prospěch projektu i vědy obecně. Na základě dubnových eh, rozhodnutí Rady ITER v Dubnu eh, vznikl tedy eh, změněný harmonogram, kdy First Plasma by mělo být v roce 2025. Máme zde několik charakteristických prvků. Rada FRI na, jednala v řadě ITER a stará se o to, aby náklady zapojení EU v ITERu do roku 2020 budou v rámci toho stropu 6,6 miliard, tak jak to bylo v roce 2010 rozhodnuto rozpočtovými orgány EU. Nový harmonogram nás udržuje do roku 2020 eh, v tom finančním rámci, který byl zastropován ale vidíme, že ta fáze budování bude trvat déle, než se odhadovala v roce 2012. Budeme potřebovat další zdroje v dalším víceletém finančním rámci po roce 2020. Ovšem, nový harmonogram znamená pozitivní krok ku předu, protože nám dává solidní základ pro politická i řídící rozhodnutí. Revidovaný harmonogram je spolehlivější i co se týče načasování a poprvé vznikl na základě e, různých jednání e, organizací ITER a domácích agentur. Chci potrhnout, že přínos F4E do tohoto procesu byl nesmírně důležitý. Změněný harmonogram výrazně vychází a odráží návrhy F4E. Rada, v roce, e, Rada ITER v, roce, v červnu 2016 revidovala eh, harmonogram pro First Plasma. Také přijalo eh, seznam technických milníků, které mají monitorovat implementaci do roku 2025. Vycházíme zde z pozitivních eh, zkušeností z milníky pro rok 2016 až 17. Nový harmonogram je sice účinný, ale stále, je to zde ta velká výzva First Plasma do roku 2025. EU spolu s dalšími členy požádali, aby byly byl nejprve připraven detailní e, plán řízení, aby nedocházelo ke spožďování při dosažení termínu pro First Plasma. Nyní se tedy e, připravují ty základní podmínky, kde budou vyhodnoceny náklady e, finanční i personální. Tento základní dokument bude předložen radě ITER v listopadu a bude tedy poskytovat definitivní nebo e, jasně nasvítí další náklady projektu schvalování dojde asi na setkání ministrů všech eh, členů ITER v roce 2017. Potom komise osloví eh, Radu a Evropský parlament a bude žádat o mandát o to, aby Evropská unie schválila revidované náklady. Rozhodli jsme se revidovat obecně řízení projektu ITER. Musíme se postarat o to, aby nejenom organizace ITER, ale i struktura struktury jednotlivých stran ITERu byly opravdu e, náležité. Evropská komise se postará o to, že řízení projektu půjde správným směrem nadále. A první výsledky se budou diskutovat v listopadu na radě ITER. Také mě těší, že byl zohledněn další návrh, eh, o který usilovala Evropská komise, a to eh, nezávislá vyhodnocování klíčových oblastí projektů. Už zde vidíme několik kandidátů, například řízení rizik, eh, projektový management, eh, sledování nákladů a harmonogramu a další. Tato studijní skupina eh, vypracuje návrh metodologie, jak co nejlépe využívá takovýchto revizních zpráv. Rada ITER na základě návrhu komise také požádala organizace ITER dále propracovat milníky pro období 2021 až 2025. Musíme usilovat o účinné využívání tohoto nástroje, který umožní transparentní monitorování implementace projektu. Nyní budete diskutovat o druhém návrhu zprávy, který se týká absolutoria pro Fusion for Energy chci podtrhnout, že F4E eh, zde odvedlo obrovskou práci k tomu, aby se ITER opět dostal na správnou cestu eh, v souvislosti s harmonogramem i financemi. Proto je důležité, aby F4E obdržel absolutorium a byl mu vyčleněn nový rozpočet, aby bylo možné provádět konkrétní implementaci. Já Eh, vás mohu ujistit, že vás o postupu projektu budu eh, pravidelně informovat a budu eh, úzce spolupracovat s parlamentem i radou, aby tento projekt byl úspěšný. Před 20 nebo 30 lety solární panely na jednotlivých domcích a nebo větrníky bylo něco, co znělo jako hudba budoucnosti, dnes jsou realitou. Projekt ITER je další možnost, jak sny naplnit a e, za 20 nebo 30 let by energie z jaderné fúze mohla být spolehlivým zdrojem energie. Neměli bychom promeškat tuto příležitost. Evropský parlament byl součástí prvních krůčků tohoto projektu a jsem přesvědčen o tom, že jeho podpora bude pokračovat a těším se na další Eh, kroky, které budeme provádět společně v příštích dnech a týdnech i měsících. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám a kolega Marinesku jako zpravodaj, prosím. Čer. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci a dovolte mi také za to, co jste řekl o projektu, o vašem týmu a řízení F4E protože v minulém období jsme byli svědky opravdu výrazného pokroku. Projekt ITER, to je nesmírně důležitý projekt. A je to také dobrý projekt pro ekonomiku budoucnosti. Nicméně je to také projekt velice komplikovaný a je tam e, velká technologická složitost. A je to vlastně poprvé, kdy vzniká systém tohoto typu a těchto rozměrů. To vše jsou argumenty, které mohou znamenat určitá spožďování nebo i více náklady. Minulé období, řekněme před dvěma nebo třemi lety, jsme viděli, že ty více náklady a spožďování eh, vznikaly kvůli kvalitě řízení. Nyní se management změnil a vidíme, že zde došlo opravdu ke zlepšení, že IT je na správné cestě. Já bych se vás rád přímo zeptal takto. Nebo bych vás požádal o to, abyste v blízké budoucnosti opravdu eh, se zkoumal eh, organizaci ITER, je to mezinárodní organizace, ale F4E je jeho součástí. Vy jste v radě ITER, takže vy máte právo kontrolovat, komentovat a dohlížet na to, co se tam děje. A to je opravdu zapotřebí, protože budeme-li takto postupovat, tak si myslím, že by ITER mohl na té správné cestě pokračovat dále. Odložili jsme udělení absolutoria, o kterém jsme jednali na jaře, protože nás zajímalo, jak vypadá budoucnost tohoto projektu a já jsem rád, že vidím, že nezávislé vyhodnocení hodnotí projekt pozitivně a i reakce ostatních účastníků projektu ITER, zvláště co se týče reakce USA, jsou také pozitivní. Takže myslím, že nyní, alespoň to takto navrhuji, můžeme udělit absolutorium, protože vy potřebujete stabilitu a jistotu. A musíte si být jistí, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti. A beru na vědomí také eh, angažované kroky F4E a jeho řízení a to, že se zavázali, že budou dodržovat rozpočet rozpočet, který byl vyčleněn, že nepřekročí ten rozpočet 6 miliard. A jistě pochopíte, že je nesmírně důležité úzce spolupracovat s parlamentem i s radou, protože v dalším období víceletého finančního rámce budete potřebovat peníze. A to budou, myslím, opravdu náročná jednání, když se podívám, co se momentálně v Evropě děje. A opět bych vás rád požádal a také řízení f abyste analyzovali, sledovali a dohlíželi na to, co se děje v organizaci ITERu v souvislosti s managementem. Domnívám se, že to je momentálně to nejdůležitější. Jste zde na dobré cestě více než 80 prací bylo objednáno, na 90 designu je dokončeno a je zde úplně jiný způsob práce domácích agentur a ITRU. Takže toto vše jsou eh, argumenty, které mluví to, že jsme zde na dobré cestě. Já vám děkuji. Prosím, pane komisaři. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Marineskovi za velké, velké úsilí i za to, že byl takovým naším hlasem našeho svědomí. Já si vzpomínám na to první setkání, kdy říkal, podívejte se, je zde problém, ten, ta organizace nefunguje a parlament předtím nebude eh, zavírat oči a pokud eh, nic neuděláte, tak z toho bude velký problém, takže je lepší něco udělat. A opravdu došlo k velkým změnám. Nejenom, že jsme velice bedlivě vybrali uh, nové velké manažery, ale co je také důležité, je, že spolu komunikují, že tam panuje takový týmový duch. To, co tam scházelo, byl právě fungující tým a eh, manažerské kapacity, které by celou záležitost provozovali eh, ambiciozním způsobem s ohledem na rozpočet a na harmonogram. Ale nyní zde máme tedy skvělé nové vedení a také dobrý dialog s komisí. To byl také problém eh, v minulosti, protože eh, se to spadalo pod různé komisaře, Eh, pod jednoho spadala energetika, pod jiného zase rozpočet. A když eh, příliš mnoho lidí musí řešit jednu věc, tak to znamená, že to rozhodování je pomalejší a méně intenzivnější. To se nyní změnilo. A my v našem kabinetu jsme také jmenovali kolegu, který sleduje tento projekt a to tedy znamená, že je úzce specializován na tuto problematiku a je také v úzkém vztahu a v dobrých kontaktech s Evropským parlamentem, s nímž projednává tyto záležitosti. Takže si myslím, že to byly velké změny, nový, nové kvalitní eh, vedení, které udělalo strukturální změny v EO i v F4E, a ta spolupráce mezi eh, IO a domácími agenturami, jak říkal pan Marinesku, se také zlepšila v souvislosti s eh, reaktorem v Kadaraši a nastavili jsme dané milníky tak, že můžeme kontrolovat postup. Samozřejmě ne vše bylo dotaženo, Dokonce musíme záležitost neustále sledovat a být také v neustálém kontaktu s dalšími zeměmi, které jsou zapojené do projektu. Já jsem v minulém roce byl v kontaktu s zapojenými organizacemi, hlavně USA, ale dalšími, například i Irán je velice zainteresován, aby se zapojil do tohoto projektu poté, co eh, došlo vlastně k té společné komplexní dohodě. Takže eh, zde došlo vlastně k novému způsobu, jak řídit záležitosti a kontrolovat náklady. A je jasné, že prostě máme ten rozpočet, který máme, takže je lepší ho lépe využívat, to, co máme, a nesnažit se eh, ho nějak překračovat. A co se týče příštího finančního výhledu, tam budeme muset řešit i jiné problémy, nejenom v EU. Je to diskuse, která probíhá i jiné na světě, v Kongresu a Senátu v USA i v jiných parlamentech. Ovšem, na COP21 v Paříži jsme sjednali strategii o snižování uhlíkové zátěže naší ekonomiky, takže pokrok v této oblasti se začíná stávat zásadním. Z, z, z pohledu ekologického, vědeckého i bezpečnostního je tedy tento projekt nesmírně důležitý. Přitom je nesmírně komplexní a složitý a komise je opravdu v úzkém kontaktu s vedením projektu, vedením eh, agentur, tak aby se neopakovaly chyby z minulosti. Nebudeme tedy činit ty chyby z minulosti, ale blíží se různé chyby budoucnosti, kterým se musíme pokusit vyhnout. A já prosím, aby parlament nadále byl hlasem našeho svědomí, protože toto je nesmírně komplikovaný projekt. Děkuji. We hope so, concerning the errors. <laughs> No doufáme v souvislosti s těmi chybami. Vítám také zástupce výboru ITRE pro tuto výměnu názorů a nyní má slovo pan kolega Poš. Poche. Kolegyně a kolegové, eh, jako stínový zpravodaj pro rozpočtové absolutorium společných podniků Evropské unie, ale také jako člen výboru ITRE sleduji podrobně již od začátku vývoj projektu ITER a činnost společného podniku eh, Fusion for Energy. A myslím, že to, co bylo řečeno dnes, ale i prezentace minulý týden ve Štrasburku a dodatečné informace, které eh, které jsme obdrželi v odpovědi Fusion for Energy na naše předchozí doba, dotazy, eh, nám dávají důvod k optimismu. Eh, jak na úrovni společného podniku ITER, tak v rámci Fusion for Energy došlo jednoznačně k zásadním eh, změnám a ke zlepšení situace. Byl bych rád, kdyby nám tento optimismus eh, vydržel i do budoucnu a do budoucna a kdyby pozitivní vývoj z předchozího roku udával trend budoucího vývoje. Všem nám je ale jasné, že tak významný projekt um, Eh, je projektem, před kterým stojí eh, celá řada výzev, jak technologických, tak finančních, a, ale i personálních. A považuji za důležité, aby náš výbor a tím pádem i celý parlament byl eh, důsledně informován o všech připravovaných Eh, změnách, především dodržování rozpočtu a rozpočtových výhledů eh, pro následující období. Eh, zejména u dlouhodobého plánování je nezbytné včas zachytit jakékoliv negativní trendy. Jako zpravodaj pro rok 2015 mám již řadu, řadu otázek Eh, které mě budou zajímat, ale eh, jedna konkrétní, na kterou bych se rád pana komisaře zeptal eh, už dnes a zmínil ji pan zpravodaj Marinesku, je, že v dodatečných informacích ze strany podniků Fusion for Energy jsme se dozvěděli, že byla komise požádána o přípravu zprávy o dopadech projektu ITER na evropské hospodářství a ekonomický růst. A mohl byste nám, pane komisaři, možná již naznačit, pokud to víte, eh, kdy bude ta zpráva hotová, zda ji stihne komise představit ještě před eh, ukončením přípravy eh, zprávy pro rozpočtové absolutorium za rok 2015 a možná jakým způsobem se ta zpráva ubírá. Děkuji. Ano, je bývalý zpravodaj eh, výboru pro eh, rozpočet Hans, Hans Geyer. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, tento projekt nás už hodně dlouho doprovází. On nevždy máme ty nejlepší zprávy První takové nouzové operace eh, týkající se rozpočtu, kde, který jsem se směl zúčastnit, eh, to mělo co dočinění s ITER, protože právě náklady na celý tento projekt eh, se téměř strojnásobily, pokud si vzpomínám. A když odhadneme ty náklady, když se vycházelo z toho návrhu, tak to bylo zhruba 6,6 miliard, o kterých nyní hovoříme. Vývoj nákladů eh, mě samozřejmě znepokojuje. Eh, co se týče střednědobého nynějšího finančního rámce, tak se nacházíme zhruba v třetím roce, eh, plánujeme čtvrtý rok. Rozpočet nemá dostatečný, dostatečné množství finančních prostředků, máme před sebou úkoly, které jsou přidělovány Evropskou unii členským státům a e, nemůžeme přesně tyto úkoly plnit. Takže co se týče těch nákladů, e, které by ten projekt generoval, by nebyly z hlediska rozpočtu vůbec únosné jsem spokojen s tím, že když slyším a vidím, že dozorčí orgány eh, řekly, že by se neměly náklady zvyšovat, eh, že musí být učiněna opatření ohledně úspor. Ale co mě znepokojuje v této souvislosti je, eh, je plán na budovu Tokamaku. V rozpočtu eh, je to občas eh, trochu v rozporu, že něco, co se nezhotoví, eh, tak se počítá s tím, že to nebude stát peníze, protože se faktury píší, až když se něco zhotoví. Ale pak se začne, začnou objevat různá překvapení a že se to přesto prodražuje. Víme, že v listopadu došlo k významné události. To byl jakýsi milník Předpokládám, že tato, je to obtížné tuto otázku trochu zodpovědět, ale eh, můžete říct si něco k tomu, že budova Tokamaku eh, zůstane v rámci předpokládaných nákladů. Eh, časový plán mm, je spíš méně rozhodující než ten plán nákladů. Děkuji. Ještě noch ten Kollegen Freund. Ráda bych ještě požádala o slovo kolegu Freunda. No takže hovoříme alespoň stejným jazykem, ale mohu mluvit eh, také anglicky, jestli dáváte tomu přednost. Mě opravdu tento projekt fascinuje vlastně od začátku, kdy jsem se o něm eh, dočetl. To bylo ještě, než jsem se stal poslancem Evropského parlamentu. A dozvěděl jsem se mnoho o komplexnosti, o technologických výzvách tohoto projektu. A také vlastně se studia problematiky jsem zjistil, že očividně za posledních 15 až 20 nebo možná i 30 let eh, panuje obrovský optimismus ve vztahu k tomuto projektu. To je dobré, protože to je něco, co bychom teď potřebovali opravdu mnohem více než kdy dříve. Nicméně, takové eh, typy různých výhledů, které zde máme a kdy nám pan komisář Kaněte říká, že vše bude fungovat podle těch čísel, která máme k dispozici, která dostáváme. No víte, toto už jsme také slyšeli mnoho let, skoro i desetiletí. A dobře víme, že to se děje i v jiných oblastech, když někde třeba stavíte nějaký most, tak eh, také eh, ten výsledek bude jiný, než byly ty původní odhady. Tak, 20 miliard. To je takové číslo, které tady tak různě koluje, ne pro EU, ale pro ten projekt jako celek. A myslím, že asi všichni víme, že do projektu je zavepaná řada zemí Japonsko, Korea, USA, samozřejmě Evropská unie a Rusko. No a jedna z otázek, kterou mám, je ta, zda spolupráce s Ruskem nějakým způsobem byla ovlivněna nedávným ochlazením vztahů mezi EU a Ruskem. Můj kolega Jens Gajer už eh, zmínil eh, budovu Tokamaku. A jeden z problémů je v tom, že vlastně každá ta země se podílí na budování eh, jádra přímo na místě, ale u sebe, to znamená u sebe v Japonsku, v Koreji a tak dále. Eh, vlastně budují tu svoji část projektu a to potom musí být smontováno a dáno do té budovy, která musí vzniknout, než do ní přijdou ty komponenty. No a to znamená velký problém, protože úplně přesně nevíme, jak to všechno bude fungovat, jak to dopadne. Zkrátka vše musí opravdu velice přesně sedět. A my nevíme úplně přesně, jak to s tou budovou bude vypadat. A to může znamenat další e, potenciální problémy a výzvy pro tento projekt. Hovořili jste o novém týmu, který e, tam vznikl a že nyní tedy spolu komunikují ale já vidím problém v tom, že on to prostě není pouze projekt EU. Takže není to tak, že by spolu se měli bavit jenom Evropané, ale musí se e, komunikovat také s Japonci, s Korejci, s Rusy a tak dále. A to samozřejmě situaci nějak neulehčuje. No a nakonec ten uh, cílový termín pro první experiment byl poprvé nastolen na rok 2010 tak to bylo před několika lety. Nyní to tedy je rok 2020 a asi uběhne rok 2020 a my nebudeme svědky prvního experimentu. Takže jaké je e, nějaké rozumné datum pro ten první experiment, kdy uvidíme, zda celá ta věc vlastně funguje nebo nefunguje? Děkuji. Ano, takže teď e, si vyčkáme odpovědi pana komisaře. Prosím, pane komisaře. Ano. Samozřejmě. Když se mě ptáte na datum, tak eh, už mnoho lidí vám slibovalo mnoho termínů, které nebyly naplněny. Když se podívám na současné vedení a jakým způsobem připravili ten postupný plán. V rok 2025 pro First Plasma eh, se zdá být tedy realistickým termínem. A v rámci eh, stávající fáze je to tedy odhad. Potom zde zazněly dotazy týkající se odhadly nákladů. Celkové množství Eh, příspěvků do eh, organizace ITER, které potřebujeme pro, pro konstrukční fázi všech eh, částí ITER, se odhoduje organizací ITER na 5,5 miliard eur v hodnotě roku 2015 pro období 2016 až 2025. Takže 2025 budou operace First Plasma, odhady e, nákladů 5,5 miliard a za EU bude muset přispět asi 45% této částky. A nové dokumenty ITER mají ty nové propočty a ty obdrží tento výbor. Evropská unie také bude muset financovat ten svůj příspěvek z dohody ITER a načasování je eh, ovlivněné novým horizontem. F4E momentálně připravuje aktualizované odhady nákladu eh, e, příspěvků EU pro běžné náklady. Ale my se budeme držet e, těch limitů e, toho rámce z víceletého finančního rámce stávajícího. A jak už upozornil pan zpravodaj Marinesku, po roce 2020 ta situace zase bude jiná. Komise eh, předloží brzy plnohodnotnou analýzu a bude žádat rozpočtový orgán o souhlas eh, s eh, novými náklady tak, abychom mohli nastavit tu novou základní linii projektu a my vám dodáme všechny potřebné eh, číselné údaje. Takže 2025 termín pro First eh, Plasma a my provedeme revizi všech s tím spojených nákladů. A máte pravdu, že není zde jenom diskuze IOF, ale také mezinárodní partneři. Ale musím říci, že ta spolupráce je momentálně nesmírně kvalitní a je to opravdu dobrá spolupráce, dobrý dialog. I spolupráce s Ruskem. Je jasné, že e, Rusko neplní minské dohody, takže zde nemáme ta jednání na nejvyšší úrovni s Ruskem a nemáme tedy na té nejvyšší ministerské úrovni ty běžné průběžné kontakty. Ale na těch eh, úrovních, kde operujeme, je ta duch spolupráce dosti dobrý a neovlivňuje další odvětvy. Například eh, co se týče eh, jiných věcí, například dodávek plynu do EU, tam máme rozdílné názory, ale Rusko má velký zájem, aby do toho našeho projektu ITER bylo zapojené. A studie DGNR, byly for u ITER, ta očekáváme, že předběžné výsledky budou k dispozici na začátku roku 2017 a jakmile budou k dispozici, tak vám je i hned předáme. Tak 2017, ano. Omlouvám se. 2017 kde jsem se to zase nacházel v myšlenkách? Samozřejmě rok 2017, takže prostě začátkem příštího roku, což je rok 2017. Výborně. Na začátku příštího roku. Výborně, říká předsedkyně. Paní kolegyně Mudy. Děkuji vám. A já vítáme akční plán a ten nový smysl pro nasměrování projektu ITER a také význam této technologie pro nás a to, že Evropa je zde v čele v souvislosti s touto technologií. Takže já bych navázala na to, co už zde řekli kolegové. Za prvé, opravdu účinné řízení rizik, to je nesmírně důležité, vy už jste to zmínili. Jde o to, aby zde byl opravdu skoordinovaná analýza řízení rizik v tomto projektu. A za druhé, eh, ta takzvaná bezpečnostní rezerva, tedy ta kapacita, která je zabudovaná do projektu s tím, že tedy First Prasma bude dosaženo až v roce 2025, jak už o tom hovořili kolegové, že tam mohou nastat určité problémy při dosažení cíle roku 2025, zvláště když se podíváme na historii tohoto projektu, tak jde o to, aby ten harmonogram byl realistický. Aby projekt ITER byl úspěšný, tak je nesmírně důležité, aby nadále eh, fungoval JET. A budu ráda, když mě ujistíte i o této záležitosti. Děkuji mnohokrát. Já sama jsem si dovolila dát se na seznam řečníků a mám dvě otázky. To, co jste nám prezentoval do roku 2020, ten eh, rámec nákladů maximálně 6,6 miliard, tak plazma do, 20, do roku 25, eh, tak to se prostě jen tak nerozhodne u zeleného stolu. Tady je třeba zohlednit rizika, kde je hodnocení rizik, protože dosud tato forma předpokladů nevyšla. Jak to má teď výjít, co nevycházelo hrozně dlouho? Takže to je jedna otázka. A druhá otázka. V rozpočtovém výboru vidíme u transferu, že z projektu ITER eh, mnoho milionů se přesunuje na jiné projekty. Prostě ty peníze tady jsou, ty, se ne, ty nemizí. Eh, určitě to souvisí také se spožděním. Jak eh, vysoké cení, hodnotí, odhadujete ty náklady za to, co dosud vzniklo? A za třetí, Potom výběrová řízení se prostě vypisují pro firmy a potom se zase stahují. Ale tam v tom momentě je třeba náhradu škody nějakým způsobem zohlednit. Nyní, kolik už takových náhrad škod, odškodnění eh, bylo vyplaceno, jak sám hodnotíte tu otázku eh, úhrady škod? jestliže to nebudete moci zodpovědět, tak každopádně bychom eh, byli vděční za písemnou odpověď. Nyní má ještě slovo kolegyně Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se připojila k těm řečníkům, kteří řekli, že ITER je skutečně velký a velmi důležitý evropský projekt a cíl je skutečně nesmírně ambiciozní. A také zaznělo, že ty nezbytné kompetence na mezinárodní úrovni nejsou zcela zajištěny a proto zde čelíme určitým problémům při jednání s našimi partnery. O tom se už zmínil jak pan komisař, tak někteří kolegové. Máme jiné projekty, například projekt Galileo, který vlastně také patří do určitého omezeného rámce z rozpočtového hlediska, protože ale chtěla bych nicméně doplnit jednu věc. Jeden z požadavků těch nejnovějších pochází od poslance tohoto výboru, který nebyl spokojen s řízením přidělování projektů. I když jsme dříve diskutovali s novým ředitelem Fusion for Energy, kdo, a to se zdál být, zdá být člověk, který má dobré schopnosti řízení, už osvědčené, ale pane komisaři, co bych chtěla k, tom, k této věci říci, že samozřejmě se budeme, podrob, budeme bedlivě sledovat seznam eh, rozhodnutí a těch výbě- vypisovaných výběrových řízení a předělování zakázek. Dodavatelé a poskytovatelé služeb musí být samozřejmě ti nejlepší, ale také potřeba zohledňovat co nejlepší možné ceny. Takže budeme požadovat seznam těchto nových dodavatelů a respektive výběrových řízení, abychom viděli, zda se situace nějak mění. A potom je určité překvapení. Od května do července byl tedy jméno, mezi květnem a červencem byl jmenován nový ředitel. který by měl prezentovat a nabízet projekty a z tohoto hlediska se zdá efektivní, ale jediná výhrada nebo jediný problém, o kterém bych se zmínila v této souvislosti, je, že to nové, nový způsob řízení, to předpokládá tedy, že ty projekty se děle, jsou děleny na, některé, na fáze. První fáze je krátkodobá a potom střednědobá, 10 let tak, aby vše mohlo být dobře kontrolováno a zpracovány řádné rozpočty. I když samozřejmě mohou být určité odchylky, určité výjimky, ale zdá se, že do května 2025 ty záležitosti budou moci být řádně kontrolovány a že to, co je navrhováno v rozpočtových linkách, je důvěryhodné. Ale potom to druhé období od, v letech 2025 až 2030, tam už máme menší přehled o situaci, včetně čísel. Myslím si, že to neodpovídá těm požadavkům jasnosti a transparentnosti, což je naprosto nezbytné, zejména u takovýchto projektů, které jsou dlouhodobé. A nemůžeme říci, že pokud to nebude fungovat tak, jak bylo naplánováno, tak prostě všecko zastavíme. To možná můžeme udělat u nějakých malých projektů, ale nikoliv u projektu takovéto dimenze. A jak již jsem řekla, u té prezentace ten ředitel byl skutečně skvělý a měla jsem pocit, že poprvé má skutečně dobrý plán a že je to někdo, kdo opravdu důvěryhodně a proaktivně tento plán prezentuje, že ten člověk má řídící schopnosti dobré, Nicméně mám určité výhrady k té druhé části, kde je všechno poměrně vágní. Množství ty, ty, ty částky rozpočtované, všech se teprve vyvíjí, mění a je, je to poměrně nejisté zatím v té druhé fázi. Čili když bych mluvila o té první fázi, tak tam máme argumenty, v podstatě mohu souhlasit i s těmi argumenty, které zde eh, sdělil pan Marinesku, ale v té druhé fázi se mi zdá, že už je to poměrně takové mlhavé, že už tam věci nejsou tak jasné. A u projektu takovéhoto rozměru a takového významu by bylo potřeba, abychom měli dlouhodobé záruky, které by měly být v podstatě neříkám, že na každý cent, ale měli bychom mít přesnější a jasnější informace. Pane komisaři, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jeden z více nákladů týkající se spožďování se týká hlavní budovy. Původní odhad byl 0,2 miliard a veškerá spoždění potom vedla k částce 2,2 miliard. A to, to tam ukazuje, jak velký je problém, který vznikne, když nemáme úplně jasně nastavený e, projekt finančního hlediska. Nyní jsme tedy toto všechno zamrazili, řekli, toto máme k dispozici, toto budeme dělat a nebudou už probíhat takové ty průběžné změny. A také vlastně na to, co ptala paní Ayala Sander. Na základě těch eh, odhadů máme tedy jasný obrázek do roku 2020 v tomto finančním rámci a samozřejmě můžeme vypracovávat také odhady k tomu roku 2025, kdy mají být zahájeny operace First Plasma. Co se týče smluv, ano, to je nesmírně důležitý problém týkající se vědeckých institucí a evropských institucí. Mezi lety 2008 až 2015 bylo 750 smluv a 150 vědeckých grantů týkající se aktivit ITER a to po celé Evropě. A to 3, v hodnotě 3,6 miliard eur. Takže je to opravdu velký projekt, má velký dopad na hospodářství, a proto je důležité, aby zde byl také jasně přítomen eh, prvek eh, eh, zisku na základě nákladů. A máme zde odhady 20 různých členských států, 28. Bylo zapojeno 300 podniků Evropy a 60 výzkumných pracovišť. Takže opravdu ten rozsah toho projektu je obrovský. A samozřejmě, aby ty peníze něco generovaly, to je nesmírně důležité. A znamená to lepší evropskou spolupráci, lepší zacílenost a také to úsilí, aby zde byl ten projekt First Plasma, tak to bude znamenat další přínosy za vynaložené náklady. Oni jsou to nesmírně sofistikované prvky v tom projektu, takže můžete dostat někdy velice dobrou nabídku cenovou. Ale je otázka, jestli potom také bude v budoucnu dodržena. Musíte tedy pečlivě zanalizovat i technické kapacity podniků, zda jsou schopni dodávat v potřebné kvalitě, protože toto je opravdu velice unikátní projekt, Eh, dochází zde také k unikátnímu designu jednotlivých součástí. Takže ano, peníze jsou důležitá část, ale ten přínos, hodnota znamená také jejich dodávek. Víme například, co se stalo s těmi vakuovými zařízeními a to byla opravdu škoda, takže se musíme dát pozor, aby k takovýmto eh, problémům nedocházelo. Ale já jsem přesvědčen, že kolega pro vás připraví takový zjednodušený přehled s jasným e, odražením těch čísel. Samozřejmě máme tady těch 500 milionů z EFSI v rámci toho, tohoto finančního výhledu. Ty také potřebujeme pro pokrytí těch plánovaných nákladů. A to je samozřejmě zase e, další věc, kterou budeme muset řešit. Děkuji. No, vy jste ještě neodpověděl na tu otázku, která se týká k, e, požadavku na očkodnění vznikající tím, že byly některé ty zakázky zrušeny. To byla otázka číslo 3. Takže jaké jsou zde aktuální pohledávky z důvodu zrušení výběrových řízení a co se nyní řeší u soudu? A pokud to číslo nemáte k dispozici, tak eh, budeme rádi, když nám odpovíte písemně, ale prosím, abyste nám slíbil, že opravdu toto číslo nám poskytnete. Nebudu předstírat, že vím o ITERu úplně vše, i když se snažím, takže já vám odpovím písemně a poskytnu vám ty konkrétní informace písemně. Postupně se učím, a seznamuji s nejrůznějšími problémy této problematiky. Když jsem uh, hovořil s komisařem Moedasem, abychom si vysvětlili, v čem ty věci spočívají, a když jsem se dozvěděl, že já budu mít ITER jako celek, nevěděl jsem, co to znamená ve svém rozsahu. Teď už si to začínám uvědomovat. Kdy mi eh, lidé říkali, vente si to, to vás určitě bude bavit ale bohužel, paní předsedkyně, nemohu vědět úplně všechno. Každý den přináší nová a nová překvapení. I když jich je teď méně, než tomu bylo v minulosti. Ano, jsme přesvědčeni, že to nakonec bude zdárně s vámi fungovat. Někdo další se nehlásí? Nebo pan Marinesku? E, končí tedy tímto rozprava. Máte slovo, pane Marinesku. Děkuji vám. Děkuji, jenom možná takové stručné vysvětlení, proč věřím v to, že nyní to funguje dobře. Nyní to totiž funguje standardně. Opravdu prostě normálně to funguje. Předtím to opravdu vůbec normální nebylo. Navštívil jsem Kadaraš a pane komisaři, já bych vám rád navrhl, abyste zorganizoval co největší množství návštěv jak je možno, a s co největším počtem poslanců. A nejenom z výboru pro rozpočtovou kontrolu a z výboru ITRE, ale také z dalších výborů. Protože návštěva, kterou jsem si já zorganizoval, když jsem žádal tedy, aby byla zorganizována, že člověk nesedí jenom s vedením a promítá si PowerPointové prezentace, ale vidí věci přímo na místě, a má možnost si promluvit s lidmi, kteří mají zodpovědnost i na nižší úrovni, pohovořit si s nimi napřímo a o samotě, aniž by bylo někde poblíž jejich nadřízený. Potom hovořit také lidi, kteří zodpovídají za design, za ehm, to eh, staveniště, to budování projektu prostě navštívit co nejvíce těchto lidí, to potom přispěje k tomu, že lidé budou lépe chápat, co se tam vlastně aktuálně děje. Co se týče těch eh, smluv a zrušených smluv, zde bych podpořil to, co říkala paní předsedkyně. Pokud jsou nějaké takové smlouvy, které byly zrušeny, prosím, poskytněte nám také číselné informace, případně dopady, jak by to vypadalo, kdyby ty smlouvy, které byly uzavřeny a zrušeny, zrušeny nebyly a normálně standardně pokračovaly. Potřebujeme prostě srovnání. Co, by se, co se děje, když je smlouva zrušena, jaké by byly dopady, kdyby ta smlouva zrušená nebyla, pokračovala byly dále. To je pro nás docela důležité vědět. Takže to je dobře, že se na to paní Gresle zeptal. Souhlasím s panem kolegou Gajerem, že Evropská rada chce mnoho věcí, je zde řada výzev a naléhavých záležitostí, které by měla EU řešit. Ale neposkytují potom peníze na to, aby se to řešilo. S tímto pohledem celkem souhlasím. Myslím, že v rozpočtu, v rámci tohoto rozpočtu řešení jsou. Za prvé musíme najít cestu, jak vynaložit opravdu 100% rozpočtu. To, kdo si kde si rozhodl, že to bude 905 miliard, nyní se snaží odejít, no ale dobře, tak to chodívá. Zkrátka vyčerpat kompletně rozpočet, veškeré peníze s veškerými aspekty flexibility, ale prostě vyčerpat celý rozpočet. potom příští rok, to bude vlastně rok posledních eh, závazků z eh, víceletého finančního rámce 2007 až 2013. Já si myslím, že ty peníze by v rozpočtu zůstat měly a to navrhuje Evropský parlament a myslím, že i komise. Takže to je také způsob, jak nalézt peníze, aby členské státy přijali to, že ty přislíbené peníze prostě si nevezmou zpátky, ale ponechají je nadále v rozpočtu. A poslední věc. Tak jako tak budete muset předložit svůj návrh, protože příští rok velmi záhy první návrh víceletého finančního rámce bude prezentován Evropskou komisí. A měl byste tedy přijít s vaším návrhem týkajícím se budoucnosti e, ITERu a oslovit poslance, tak abychom my měli možnost vyhodnotit, jaké budou potřebné částky, jak to bude vypadat v čase a podobně. Takže měli bychom být schopni eh, tuto záležitost vyhodnotit. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tím jsme skončili s výměnou názoru s vámi. Chtěla bych vám velice srdečně poděkovat za vaši přítomnost a doufáme, že sem přijdete častěji. Každopádně se budeme snažit o to, abychom doprovázeli tento projekt. Eh, podíváme se na to a každopádně budeme sledovat to, že také část těch eh, slibů bude splněna alespoň. Děkujeme vám, přejeme vám hodně úspěchů a krásné léto. Já sama bych vám chtěla popřát pěknou dovolenou. Jedu do Německa a moje kolegyně Samáma převezme eh, za mě eh, předsednictví. Děkuji vám a přeji vám úspěšné pokračování v zasedání. Dobrá, takže kolegové, budeme pokračovat v naší schůzi. Máme nyní bod 15 na programu Absolitorium 2014 vestavěné počítačové systémy, takzvaný Artemis. A zpravodajem je pan Marinesku, takže tím tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl promluvit za obě, obě dvě věci, Artemis a INIAC, které vlastně se nacházejí téměř ve stejné situaci. V podstatě je to takový, můžeme to spojit do jednoho bloku. Oficiálně už neexistují, oni, oni se spojili tyto projekty a teď vlastně se řídí novým nařízením a ale musíme vlastně se zmínit o obou dvou těchto projektech co se týká eh, už zde nejsou závazky, ale vlastně byly zde úhrady, platby za ty kontrakty, které již byly uzavřeny v posledních 14, 14 letech. Artemis a Eniak eh, získali kvalifikované stanovisko Evropského účetního dvora, založené na té skutečnosti, že Evropský účetní dvůr řekl, že nemůže náležitě hodnotit chybovost pokud vycházíme z nařízení pro tyto dva nástroje, tak chybovost, tak jak byla vypočítána, vycházející z národních pravidel, národní pravidla jsou různá v jednotlivých členských státech, takže účetní dvor v podstatě řekl, no naznal, že nemůže spočítat nějaký průměr, protože například pravidla v členském státě A se liší od pravidel v členském státě B, co je povoleno ve státě A, není povoleno ve státě B, a čili nemohou spočítat průměr, protože počítání jednotlivých národních chybovostí eh, vlastně ty výpočty se zakládají na jiných pravidlech. Čili toto je důvod, proto bylo odůvodnění toho kvalifikovaného stanoviska. Jak víte, navrhuji odložit udělení absolutoria a mezi tím se žádá, žádám tedy uh, účetní dvůr, aby požádali národní orgány, aby poslali oficiální dokumenty, aby bylo možno prokázat, jak ta chybovost byla vlastně spočtena. Co se týká Excel, tak většina těchto dokumentů myslím si, 85, 90, členských států, které se účastní tohoto, protože ne všechny členské státy se účastnily. Takže nyní zde máme dokumenty, které dokazují, že ta chybovost byla počítána náležitě, ale založena na národních pravidlech, která zase vycházejí z nařízení. Takže je to legální tedy. Čili nyní se domnívám, že jsme v pozici, a já jakožto zpravodaj tedy jsem v pozici, kdy navrhuji udělit to absolutorium a myslím si, že také toto téma pro příští rok, pro příští udělování absolutoria je vyřešeno. Děkuji předseda, děkuji pane Marinesku. Chtějí se vyjádřit stínoví zpravodajové pan Poche. Ještě jednou dobrý den, pane eh, předsedající, eh, vážený pane zpravodaj. Já bych chtěl podpořit vaše stanovisko a protože Evropský parlament sice rozhodl o odložení rozpočtového absolutoria pro podniky Artemis a ENIAC eh, na jaře letošního roku, ale primárně z důvodu, které tyto dva společné podniky, respektive jejich nástupce Excel, nemohly ovlivnit. Ehm, o to víc vítám, že nové vedení společného podniku Excel ehm, se postavilo k výhradám výboru pro rozpočtovou kontrolu ehm, pozitivně a nabídlo praktické řešení největších výhrad, které jsme měli, týkajících se auditních procedur prováděných na národní úrovni finančních autorit. Eh, stejně tak oceňuji, že národní finanční autority pozitivně a odpovědně reagovaly na výzvu Excelu a zaslali požadovaná dodatečná prohlášení. Eh, jsem rád, že nová pravidla v rámci programu Horizont 2020 eh, pro společný podnik Excel zajistí, že v příštím období se již nebude podobný problém opakovat a také vítám informaci, že v květnu došlo k dohodě mezi Eh, společným podnikem Excel, účetním dvorem a komisí ohledně metodologie pro monitoring příspěvků in-kind v operačních eh, aktivitách a že tato dohoda byla již na konci června schválena také správní radou Excelu. Takže já velmi vítám eh, ten předložený návrh. Jsem rád, že parlament udělí absolutorium a doufám, že do budoucna tento problém bude vyřešen. Děkuji. Thank you. Ano, děkuji. Chcete nějak reagovat okamžitě, nebo? Já si myslím, že jsme spolupracovali velice dobře tady v tomto ohledu a děkuji za vaši spolupráci a za váš příspěvek. Dobrá, má někdo další nějakou připomínku? Pokud ne, tak dávám slovo komisi, jestli chcete tedy se vyjádřit k tomuto tématu. Není to povinné samozřejmě, není to povnutnost, ale já si my, my zde zastupujeme DŽ, které vlastně zajišťuje takové propojení mezi ENIAC, Artemis a Excel. A mohu říci, že jsme spokojeni s, se spoluprací během těch setkání, kdy opravdu bylo možné mm, tak eh, zkontrolovat nebo říci, že všechno je pod kontrolou, že naprostá většina členských států plní ten postup a předkládá náležité dokumenty, takže určitě je to pozitivní vývoj v tomto ohledu a jsme spokojeni. Takže pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, říká pan předseda, tak uz, mohu uzavřít tento bod a dostáváme se k bodu 17, absolutorium 2014 souhrný rozpočet EU, Evropská rada a rada. A pan Čarněcky je e, zpravodajem, takže počkáme, až přijde. Dámy a pánové, omlouváme se za spoždění, ale rozprava s panem komisařem Kanětem nakonec se trvala kratší dobu, než jsme očekávali. Tak eh, máme nyní takový menší problém s načasováním, ale pan Čárnecký by se zde měl objevit každou chvíli. Okay, let's move. Dámy a pánové, budeme pokračovat. A sice absolutorium rady. zpravodajeme pan Čárnecký, prosím, máte slovo. O, děkuji vám, pane předsedo. Já se moc omlouvám, ale dostal jsem informaci, že budeme začínat v 11 hodin. No, ale dorazili jsem. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Bohužel, situace se nezměnila. Není zde dostatečná spolupráce ze strany Evropské rady a rady v souvislosti s tímto absolutorium. My jsme měli usnesení v Dubnu, kde jsme konstatovali, že pokračuje trend týkající se nevyčerpaných eh, a převáděn, prostředků a převáděných závazků. Ono to pokračuje, ale rada nadále mlčí. Což je opravdu ostudné mlčení. A není možné udělit absolutorium radě, protože nevíme, jaké byly jejich aktivity, protože nedodali výrační zprávu. Také vždy vyzýváme, aby vydávali zprávy o stávajících projektech a detailní výpočty náklady. Eh, Byla opožděna budova Evropy a ptali jsme se na to, jaké byly náklady. Potom administrativní modernizace a zvláště očekávané dopady pro rozpočet rady. Dále, jak rada si představuje přijetí etického kodexu. To jsou všechno relevantní otázky. Pouze z 27 otázek, které jsme radě eh, z našeho výboru zaslali k otázce eh, k finančnímu roku 2014, tak bylo zodpovězeny pouze tři otázky z 27 eh, v rámci dokumentu, který nám rada poskytla v souvislosti s absolutoriem. To tedy znamená, že nám trvale nedodávají odpovědi na naše otázky. Výdaje rady by měly být kontrolovány stejným způsobem, jako je tomu u ostatních institucí, ale není tomu tak. Stručně řečeno, každý rok se, se potýkáme se stejnou situací a proto by i naše reakce měla být stejná. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Pan Zdechovský za EPP. Děkovat Richardovi Čarneckému za skvělou zprávu, kterou připravil. Myslím, že výborně schrnul naše kritické připomínky týkající se Evropské rady a rady. Já souhlasím s tím, co už bylo uvedeno eh, a souhlasím s tím rozhodnutím eh, o absolutoriu radě neudělit za rok 2014, jelikož se situace od dubna kdy bylo absolutorium Evropské, eh, eh, Evropským parlamentem odloženo, nezlepšilo nezlepšila a rada neprokázala, že by jakýmkoliv způsobem vzala v potaz doporučení Evropského parlamentu. Dále bych rád uvedl, že jako nejproblematičtější se mi jeví především nulová kooperace ze strany této instituce s Evropským parlamentem, jež má právo udělovat eh, absolutorium. Rada je absolutně netransparentní a tváří se, že by nebyla odpovědná evropským občanům. A já chci říct, že právě po Brexitu a po všem, co se dneska v Evropské, stra, e, v Evropské unii děje, by právě měla být rada tím, kdo bude nejvíce transparentní v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že celá situace trvá už několik let, je třeba skutečně hovořit tady o reformě, a to nejen v souvislosti s novým eh, předsednictvím, ale také v kontextu nedávných eh, událostí ve Velké Británii. Tento výbor plánuje na podzim uspořádat workshop na téma absolutoria pro radu a doufám tedy, že se nám povede ve spolupráci s radou nalézt hodné řešení, které povede transparentnosti tohoto orgánu. Já myslím, že právě evropské instituce, které se tváří nebo říkají o sobě, že jsou nejtransparentnější a řada z nich opravdu nejtransparentnější jsou, si tuto špatnou pověst, kterou, které právě odmítání absolutoria radou, radou e, generuje ve veřejném, ve veřejném mínění o evropských institucích, tak si zaslouží právě tuto pověst změnit změnit. A myslím si, že je teďka čas opravdu s radou navázat poměrně intenzivní dialog. Madam Ayala, please. Paní Ayala se hlásí o slovo. Ano, děkuji, pane předsedající. s paní Kalmachem, která je stínovou zpravodajkou, zde bohužel není, nemohla přijít, protože má jiný program, ale uh, myslí si, že je nutné navázat znovu a obnovit dialog s radou. Při přípravě té první etapy absolutoria pro tošní rok jsme se sešli s paní Kalenbach, setkali jsme se se zástupci rady a při těchto setkáních jsme se snažili jim vysvětlit, jaké máme požadavky, jaké to má také všechno historické vazby. A v, v minulosti jsem některá prohlášení, eh, která tedy byla učiněna předsedkyní našího výboru interpretovala relativně pozitivně, protože zde byla určitá, určitý manévrovací prostor za nizozemského předsednictví, ale hned potom zase došlo k dalším eh, potížím v radě a v podstatě tady ty pootevřené dveře se zase uzavřely. Při naschůzi, kterou jsme měli s předsednictvím rady, tak eh, se oho, hovořilo o různých možnostech. To znamená, že ten dotazník, který jsme obvykle posílali a na který v podstatě neodpovídali nebo nebyli tedy ochotni ho vyplňovat, tak to působí problémy. Doposud no tak bylo. A domnívali jsme se, že do, došlo k určité změně. To, co v té době, nebo v minulosti zaznělo, tak eh, bylo interpretováno tak, že bychom neměli nutně pracovat pouze v tom úzkém omezeném rámci oficiálního absolutoria, ale měli bychom pracovat už i v přípravné fázi při přípravě toho absol, udělování absolutoria, poslat tedy ty otázky a požadavky radě a ří, říct jim jasně, jaká témata, jaké body jsou pro nás důležité, tak, aby v rámci běžného dialogu mezi parlamentem a radou potom eh, ty, ty otázky, ty problémy mohly být skutečně vyloženy na stůl, abychom se jimi mohli zabývat a také obdrželi na ně hlavně náležité odpovědi. A dojem, který toto všechno vzbuzovalo, je, že eh, rada jaksi uh, jak kdyby měli pocit, že mají revolver u hlavy, ale přitom my jsme chtěli právě dosáhnout eh, opaku. Snažili jsme se získat ty odpovědi včas a potom teprve přejít takzvané té v uvozovkách vyšetřovací nebo té části toho postupu. A v té době ale nám řekli, že ano, že je to možnost. Paní Kalenbach a já sama jsme se účastnili této schůze tehdy, alespoň takto jsem to já interpretovala, předsedkyně řekla, že ano, že je zde prostor, že, že je zde určitý manevrovací prostor s předsednictvím rady. Ostatně setkali jsme se nejen se zástupci předsednictví, ale také se zástupci rady jakožto instituce. Vedli jsme teda jednání o obsahu, nikoliv o politickém obsahu, ale řekli jsme, jaké jsou naše praktické požadavky. Tak já nevím, jestli máme tady tento postup opakovat, ale byla bych ráda, kdyby nové předsednictví rady nyní, které vlastně je to první tedy předsednictví Slovenské republiky, kdyby prokázalo určitou větší ambici a abychom, aby se, podí, se podívali na to, zda rada může tyto dveře otevřít. Takže bychom mohli mít paralelní procesy, dostat odpovědi na to, a co požadujeme, a potom ty odpovědi použít v té formální části, aby to splňovalo samozřejmě procedurální požadavky, aby přišel generální tajemník a tak dále, ale zároveň, aby, aby toto všechno bylo splněno takto bychom vlastně měli ty informace, které požadujeme, které potřebujeme pro naši práci a rada by tedy potom mohla akceptovat to, že by generální tajemník nám mohl poskytnout informace o některých konkrétnějších bodech. A je to vlastně naše povinnost mít maximum možných informací. Takže myslím si, že by bylo dobré otevřít to období jednání s radou, abychom se pokusili tento postup zlepšit, protože ono to je velmi frustrující postup postup, který v podstatě nás nechává v určité nečinnosti, protože potom, jak si ono to spadne jak blesk čistého nebe všechno naraz a nemůžeme s těmi věcmi dobře pracovat. Takže to bylo také to, co jsem navrhla v podstatě pan Zdechovský také mluvil v tomto smyslu, že bychom se měli snažit znovu se zabývat touto možností pro druhou část toho absolutoria, abychom ty vztahy a kontakty mohli zlepšit. Děkuji. Děkuji za tyto kontru, konstruktivní příspěvky, které šly také velmi do hloubky. Možná, že rada by si chtěla vzít slovo. To by nás opravdu velice zajímalo, co nám chcete sdělit. Ne? Nejste ochotní si vzít slovo, nejste připraveni. Dobře, pak napíši sebe sám na seznam řečníků. Rád bych vás informoval, že časový harmonogram pro vypracování zprávy AFKO, zpráva Ferhofstadt o možném vývoji a e, přizpůsobení stávající e, uspořádání EU už bude vypracována dříve a očekáváme, že se tato zpráva na plénu objeví již e, v říjnu. Znamená to, že já budu zpravodajem pro vypracování stanoviska tohoto výboru a vy se nyní můžete těšit na to, že již 5. asi 5. září to budeme na výboru probírat. Takže buďte připraveni. Já předložím návrh, bude tam článek 7, který bude specificky řešit tuto problematiku a já se těším na vaše příspěvky a budeme o tom diskutovat. Lhuta pro pozměňovací návrhy nejspíše bude 13. září. A chce zpravodaj ještě něco říci na závěr? Děkuji vám, pane předsedo. Já plně souhlasím s kolegou Tomášem Zdechovským a také bych rád podpořil tu myšlenku, která zazněla konstruktivního dialogu. To, co navrhovala paní Ayala Sender. Možná, že bychom mohli nabídnout zástupcům rady, třeba irskou kávu, tak aby to bylo celé takové účinnější a konstruktivnější ten dialog. A nebo možná britský čaj, anebo vodku. Dobrá. Takže uzavřu tento bod pořadu jednání a nyní do 11.30 přerušujeme jednání, protože podle původního harmonogramu a plánu jsme měli mít v 11.30 eh, a na 11.30 jsme pozvali příslušné aktéry na téma projednání studie o přístupnosti eh, k datům a o evropských fondech, takže v 11.30 se zde sejdeme v souvislosti s posledním bodem tohoto výboru, který bude projednán před prázdninovou přestávkou.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 Děkuji. Yeah.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 Máte tam. hloubku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 Welcome everyone. Dámy a pánové, srdečně vás vítám. Budeme pokračovat eh, s naším zasedáním výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je to poslední téma pro dnešní den a před prázdninami a týká se to studie, cituji, jak EU a členské státy uplatňují zásady transparentnosti údajů a dostupnosti finančních prostředků EU. Spravodajem pro toto téma je za EFDD pan Vali. Máte slovo. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já, Děkuji za možnost prezentovat tuto studii, která je podle mého názoru velmi důležitá, protože víte o té bitvě, kterou vedu o zvýšení transparentnosti při užívání pro finančních prostředků EU. E, myslím si, že to patří k práci e, Eh, našeho výboru je potřeba, aby daňoví poplatníci měli lepší přehled o tom, věděli, jak jsou využívány evropské prostředky, aby se bojovalo proti zneužívání, podvodům a zejména korupci. Myslím si, že stá současné technologie nám také mohou pomoci splnit tyto, eh, tento cíl hnutí, které, ke kterému patřím, využívá eh, tedy hodně eh, elektronické komunikace, internetu a tak dále. A stále více informací eh, se právě u eh, veřejňuje na internetu. Myslím si, že sítě jsou také důležitým nástrojem a informatika jako taková pomáhá ke snižování také nákladů souvisejících se zveřejňováním údajů, přispívá to ke zvyšování transparentnosti i v oblasti využívání eh, prostředků finančních z Evropské unie. Ehm, pomáhá to k boji proti podvodům a zvyšuje přehled o využívání prostředků. Rozpočet Evropské unie samozřejmě zaměřen na výsledky ale zda ty výsledky jednotlivých akcí a projektů financovaných z Evropské unie jsou skutečně důsledně zveřejňovány projekty na evropské a národní úrovni, musíme tedy přijímat správná rozhodnutí a dělat dobrá, eh, dobré volby, aby Eh, skutečně byla dosažena ta odpovídající kvalita. Tato nová perspektiva vyžaduje větší transparentnost při organizaci a zřízení, tak aby eh, státní orgány musely zveřejňovat své účetní výsledky, je také potřeba eh, provádět analýzu našeho politického mandátu. Mm, přesnost a transparentnost výkonu eh, také pomáhá ke zvyšování důvěry občanů, která je nyní poněkud spochybněna. Transparent je zde dvojí nutnost eh, vůči občanům. Samozřejmě je nutné eh, zveřejňovat využití veřejných údajů a transparentnost také Eh, pomáhá občanům pochopit ta rozhodnutí, která přijímají orgány a jde o posilování vztahu důvěry mezi územními samozprávami, orgány a občany. Což samozřejmě také vede k efektivní a mm, nestranému řízení. Informovaný občan je základním článkem demokratického procesu a čím více bude informován o přijímání rozhodnutí, tak tím vlastně více se bude zapojovat a bude se zvyšovat jeho důvěra. <clears throat> To například, toho jsme například svědky i ve Spojených státech, kde opravdu je zajištěna velká přístupnost údajů, tak aby všichni měli eh, k dispozici tyto eh, údaje týkající se státní zprávy. Samozřejmě je zde princip důvěrnosti, který je potřeba dodržovat. Ta prezentovaná studie nám umožňuje prokázat, kolik, jak dlouhá cesta je ještě před námi, aby skutečně přístup k údajům byl co nejefektivnější. V období 2010 až 2015 si Evropa vytýčila ambiciozní cíle zajistit přístupnost nejména 60% obyvatel a, 80, a aby 80% podniků mělo přístup k e-governance. Jde tedy o to, aby se zavedla taková opatření, která se týkají stá- zadávání státních zakázek, kde skutečně je riziko kon- eh, korupce a jedná se také o to, aby se hodnotilo využití prostředků určených třetím zemím. Mohu říci, že ty výsledky bohužel nejsou úplně takové, jak bychom byli doufali. Potom dám slovo expertům, děkuji jim za jejich analytickou práci, odvedli skutečně velice dobrou práci, děkuji. <clears throat> Thank you, Mr. Valli. Děkujeme, pane Valli. Ano. Nyní dám slovo zástupcům těch, kdo vypracovali studii, samozřejmě pod vedením oddělení Policy Department. A je zde pan Jorge Nunes Ferrer z Evropského centra pro studium evropských politik a Katarína Erhardt z London School of Economics má můj správné informace. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedu, děkuji za možnost zde vystoupit. Stručně představíme eh, naši studii. Většinu studie vypracoval tým LSE, London School of Economy, a jsem vystupoval jako supervizor dokumentu v oblasti některých aspektů tohoto dokumentu. Nejprve kontext. Jde o transparentnost. V této souvislosti jsme viděli tedy, oč jde, jsou různé způsoby. Druhy transparentnosti je otázka, je, jak se získávají fondy, jak se využívá financování. Takže to vás zajímá, jak je využíváno. Není to jenom otázka korupce nebo kontroly, je to také otázka různých lidí, různých regionů, aby měli možnost se inspirovat osvědčenými postupy, aby věděli, co dělají ostatní. Nejde tedy jenom o to, kolik bylo vynaloženo prostředků, zda byly vynaloženy řádně, ale také kde byly úspěchy, eh, proč a díky komu. Takže je tam i více věcí než pouhá transparentnost. Hlavní strategie dokumentu eh, se zaměřuje tedy na právní požadavky, na kontrolu toho, jak jsou dodržovány a nakolik eh, vlastně to funguje v souvislosti se způsobilostí. To je významná otázka. Nejde jenom o to, aby něco bylo transparentní oficiálně, ale také v praxi. Takže některé věci mohou být eh, k dispozici, ale někdy je těžké s nimi pracovat, takže to pak v praxi tak užitečné není. Studie tedy měla analyzovat nejenom eh, fondy z víceletého finančního rámce, sdílené fondy a přímo řízené fondy, ale také se, jsme se zabývali fondem EDF a to byl trochu problém, ten rozvojový fond. Eh, my jsme provedli připravu studii Francie, která má ty zahraniční departmány ale potom bylo třeba mít i další případové studie, vytvořit si obecný obrázek, což je velice složité, protože to je poněkud odlišný přístup a já se mu potom budu podrobněji věnovat. Takže nejprve se podíváme na ostatní fondy a dám slovo k Kateřině a potom, až budeme řešit EDF, tak se opět ujmu slovo. Děkuji. Dobrý den, dobré dopoledne všem. Jsem přeskočila jeden slide. Začnu tím, že poskytnu stručný přehled, eh, co obsahuje naše studie, jak jsme postupovali, jaké metody jsme aplikovali, abychom se dozvěděli více o transparentnosti a přístupnosti, dostupnosti Eh, od stolu jsme analyzovali různé fondy, které jsou řízené sdíleným způsobem, přímým způsobem, eh, nepřímým způsobem a také EDF. A analyzovali jsme také předchozí studie komise z roku 2009, zabývala se eh, iniciativy v oblasti transparentnosti a soudržnosti, analyzovali příslušnou primární a sekundární legislativu, to provedl z LSI pan kolega Fink Provedli jsme šest případových studií v členských státech a regionech, které jsou vyznačeny na mapě. Polsko, Finsko, Belgie, Valonsko, Německo, specificky Bádensko-Württembersko, Francie, Oven, Ron Alp a Lombardsko v Itálii, Lombardie. Po sběru dát jsme provedli analýzu a udělali jsme analýzu napříč eh, jednotlivými zeměmi a jednotlivými fondy. Měli jsme zde tři cíle. Za prvé zjistit, do jaké míry eh, jsou dodržovány právní požadavky. Za druhé, které orgány jdou ještě nad rámec těchto požadavků potom jaké faktory mají pozitivní nebo negativní dopady na transparentnost a dostupnost. V druhé části naší metodologie povím toto, až se k ní proklikám. Než jsme mohli zahájit naší studii, potřebovali jsme zdy osvojit pojmy, definovat, eh, s čím vlastně pracujeme, co to znamená dostupnost, co to znamená eh, transparentnost, takže máme článek 15 smlouvy o fungování Evropské unie, podle níž mají instituce fungovat co nejotevřenějším způsobem. To znamená, že občané vědí potom, kde jsou eh, a za jakým účelem vynakládány prostředky z fondů. Údaje z těchto fondů musí tedy být přístupné, tak aby občané měli možnost snadno a pohodlně dohledat informace a existují proto e, různé požadavky, například formát, za to má být publikováno v PDF, Excelu, v jakém jazyce, tak, aby si to mohli přečíst různí občané EU a jsou zde i další požadavky. Dále informace musí být transparentní. To jsme pochopili tak jako že je zřejmá, čitelná a jaké jsou povinné součásti, například jméno příjemce, eh, cíl opatření a podobně. Pro každý fond, který jsme analyzovali, je požadavek Eh, seznam příjemců, který má být zveřejněn, má být přístupný a má být transparentní. A když pohlednete do naší studie, naleznete u jednotlivých fondů přehledové tabulky, kde jsou uvedeny specifické podmínky týkající se daných fondů. Nyní eh, se podíváme na takovou přehledovou tabulku, kterou jsme vytvořili Nejprve se budu věnovat e, výsledku. My jsme napřed e, řešili ten sdílený management, protože ten se týká 80% e, rozpočtu. Zvláště jsme se dívali na Evropský rozvojový fond, sociální fond, fond pro rozvoj venkova, fond pro Eh, námořní záležitosti a Evropský zároční fond. Nechali jsme stranou fond eh, soudržnosti, protože se netýkal těch regionů, které jsme studovali. Obecně jsme dospěli k závěru, že požadavky jsou splňovány, ale jsou různé faktory, například externího charakteru a nebo implementace v domácím právu mohou být určitou překážkou. Také jsme eh, si zaznamenali různé osvědčené postupy, které vám představujeme, ale pro obyčejné občany někdy může být docela těžké pochopit, oč zde vlastně jde. Také bylo jedno zajímavé zjištění, co se týkalo decentralizace. Tam panovala určitá neschoda mezi těmi lidmi, který, s kterými jsme hovořili. Někteří, většina si myslela, že decentralizace podporuje hmm, vlastně přístupnost, protože je tam blížší kontakt s koncovými příjemci ale jiní zase měli názor, že vlastně decentralizací vzniká další komplikovaná, eh, komplikovaný aspekt. A potom zlepšení komunikace v souvislosti s eh, evropskými fondy zlepšuje dostupnost a transparentnost a ta komunikace může být prostřednictvím mass médií, sociálních médií a další. Nyní se podívejme tedy na tu přehledovou tabulku. Vidíte ji před sebou. Já no, bych to vysvětlila. Tam, kde je vlastně jeden křížek, tak tam nebyl splněn jeden požadavek, může to být někdy takový drobný, detailní požadavek, tam, kde jsou dva křížky, tak dvě nebo více podmínek nebylo splněno. Eh, tam, kde je lovítko, není k dispozici seznam, ale bude snad k dispozici brzy po létě. A potom eh, tam máme také uvedeno non-applicable hm, kde to tedy eh, nebylo relevantní pro daný region v souvislosti s daným fondem. Takže vidíme zde ve výsledku, že většinou eh, orgány činí, co je v jejich silách, dodržují eh, většinou požadavky transparentnosti a dostupnosti a publikují seznam příjemců. Pokud vás zajímá Eh, kdo přímo zodpovídá za publikování těch seznamů, tak to naleznete v příloze naší studie a tam je také více podrobnějších informací. Eh, Evropský fond eh, námořní a rybářský, tam byla nejnižší míra dodržování pravidel, tam jako chybělo nejvíce prvků. Co se týče jednotlivých zemí, tak Itálie a Finsko výrazně dodržovaly pravidla ale tedy obecně chci říci, že v každé zemi byly různé případy, kdy se šlo nad eh, rámec požadavků, například v Německu. Eh, jsou zveřejňovány odkazy na webové stránky, kde je možné tedy lépe pochopit eh, výdaje fondů a získat další informace. V Polsku jsou k dispozici interaktivní mapy, kde je možné si nakliknout, kde jsou vynakládány Eh, no, prostředky. Finsko provádí každodenní aktualizace, v jiných zemích tomu tak není, ale v to požadavka to není, že by se mělo aktualizovat každý den. Itálie, to bylo také velice zajímavé. Tam eh, je také eh, zveřejňováno vlastně daňové identifikační číslo příjemců a tím je možné to propojit s ostatními databázemi a můžete analyzovat tím pádem v dané souvislosti více údajů. Nyní tady přímé řízení. My jsme se příliš dlouho tímto tématem nezabývali. Já myslím, že všichni ho víceméně znáte. Ale eh, samozřejmě jsme řešili fondy, které řídí evropské orgány agentury. V roce 2007 vznikl eh, systém finanční transparentnosti, kde jsou data združována vlastně na jednom místě v jedné databázi. To je velice dobrá inovace, je to velice přístupný nástroj, ale myslíme si, že jej lze ještě eh, trochu zlepšit. Zde uvedu takový malý příklad, jak tato databáze vypadá. Eh, velice snadno ji lze prohledávat ale samozřejmě bylo by dobré, kdybyste věděli, které generální ředitelství eh, rozdává které prostředky a to je prostě znalost, kterou musíte mít a nebo u popisu projektů, které někdy chybí, tak eh, není občanů úplně na první pohled zřejmé, na co jsou prostředky vynakládány. Není nepřímé řízení. To je typ řízení, kde tedy mohou třetí strany mít určité rozpočtové pravomoci získané od EU. Uvádíme zde tři příklady, nemůžeme nyní detailně eh, rozvádět všechny. Řešili jsme třetí eh, eh, země v souvislosti s rozšiřováním většinou, potom mezinárodní organizace, kdy jde hlavně o otázky vědy, výzkumu, případně humanitární pomoci. A dívali jsme se také na situaci Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky, ale to je specifické, tam jsme analyzovali finanční nástroje a mechanismy finančních nástrojů se výrazně liší od různých grantů a dotací. Zde tedy je také požadavek, aby byly dostupné informace o příjmecích buď na příslušné stránce orgánu EU nebo partnerského subjektu a zjišťujeme, že to není vždy snadné dohledat obě webové stránky. U třetích zemí jsme analyzovali institut pro předstupní ehm, podporu. Tam to nebylo vždy přístupné a plně transparentní. Nalezli jsme seznam eh, příjemců za Firom a Turecko ale například u Srbská Albánie těch dat bylo k dispozici méně. U mezinárodních organizací Europe Aid poskytuje velmi dobrý přehled na webu o e, e, financování OSN a Světové banky. Je to také e, rozloženo podle jednotlivých smluv, takže nevidíte jenom kolik peněz, ale také jaké různé fondy využívají Eh, ale neplatí to pro všechny mezinárodní instituce, tato skvělá věc. A co se týče EIF, když půjdete na jejich web, tam eh, vidíte seznam finančních prostředníků, kteří jsou zapojeni do řízení finančních nástrojů, ale nejsou tam k dispozici informace o finálních příjemcích, protože to jsou obchodně citlivé informace, takže to je logické. Takže to, to jsou také fondy, ale týká se to vlastně menšího podílu mm, rozpočtu. Zde jenom pro ilustrativních důvodů zde 10 nejvýznamnějších mezinárodních organizací. To jsou tady ty informace, které jsme měli k dispozici, abyste se na to mohli jenom tak rychle podívat. A nyní dám slovo kolegovi, abychom se více zabývali Evropským rozvojovým fondem. Děkuji. Nejdůležitější zjištění souvislosti s EDF. To je velice komplexní oblast, protože je mimo eh, rozpočet EU a víceletý finanční rámec jsou tam trochu jiná pravidla a jsou tam i specifika, že eh, mnoho z těch eh, prostředků jde na rozpočtovou podporu, není to to tež jako například projekty nebo strukturální fondy, takže eh, to obdrží vlády pro svoji operativní činnost, takže tím vzniká poněkud jiná situace. Dále jsme analyzovali tři případové studie Eh, Nigerie, Haiti a Vanuatu. Proč? Jsou to naprosto rozdílné země v třech eh, různých regionech světa, Pacifiku, Asii a Karibiku. Případ Nigérie je velice komplikovaný a zde je, myslím, třeba pohlížet na EDF opravdu separátním způsobem, protože eh, když máte 28 zemí v EU, tak když ale řešíme EDF, tak to je mnohem více zemí a jsou tam úplně jiné způsoby také řízení státu. A například v Nigerii je 180 milionů obyvatel a 36 států je tam federální struktura. Takže já jsem napřed obdržel písemné odpovědi, potom jsem telefonoval eh, s lidmi, abych zjistil, co to vůbec znamená fungovat eh, v Nigérii, protože ono je to dosti komplikované. A nemůžete tam udělat ten rozpad opravdu na tu nejnižší mm, administrativní úroveň, když máte prostě 36 různých eh, regionálních zpráv takže to je opravdu velká výzva. Stručný přehled, co to tedy znamená. Například se ukázalo, že jedna z věcí, o kterých všichni hovořili, že díky podpoře nejenom EU, ale také díky tomu, že místní občanská společnost eh, získává přímé prostředky a jejich pro- projekty, tak eh, ta poptávka po transparentnosti a míra se tam, transparentnosti se tam zlepšuje. A to právě díky tomu tlaku ze strany Evropské unie. To je tedy pozitivní. To neznamená, že EU eliminovala problém korupce v Nigerii nebo něco takového, ale přece jenom to má pozitivní vliv. A pocit lidí, kteří tam pracují, je takový, že mají pocit, že eh, mají určitý vliv, že tuto záležitost mohou nějak ovlivnit a to je dobře. Když hledáte informace o fondu eh, z EDF, e je těžké někdy jí tě, těžší dohledat a pochopit, někdy chybí popisy projektů. Mnohé projekty jsou také prováděny nepřímo, kdy financování znamená rozpočtovou podporu vytváření místních kapacit. To je nesmírně důležité v mnoha zemích. Zrovna v těch třech, které jsme analyzovali, tomu tak eh, je, ale myslím si, že to je obecnější problém. Standardy nelze srovnávat těchto zemí se standardy členských států EU. Nemůžeme se tvářit, že rozvojovou pomoc lze kontrolovat nebo řídit nebo nahlížet stejným způsobem nebo se stejnou mírou očekávání jako jiné. Co bylo zajímavé, že na místě došlo ke zlepšení v oblasti transparentnosti. Také aktéři mají zájem o to vědět, jak je možné získávat financování, co mají dělat. Ale je tu tedy téma místních kapacit, ale také toho, aby lidé tam na místě porozuměli tomu, co Evropská unie dělá. A to je e, docela výzva. Je třeba se tomu věnovat. To byly tedy ty hlavní signály a informace potom, že by mělo být jednodušší eh, nalézt eh, informace, tak aby veřejnost eh, možná mohla snáze dohledat informace, aby zde byla i větší viditelnost toho, co se děje, aby bylo snažší zjistit, co se děje a kde se to děje. S Evropskou investiční bankou jsem také diskutoval jejich působení. Eh, v těch případových studiích eh, vlastně fungují jenom v Nigerii, takže těm ostatním Haiti nebo Vanuatu se eh, nevyjadřovali, protože tam nejsou zapojeny. Mají svoje vlastní postupy vyhodnocování a zpracování stížností a mohou se stěžovat i aktéři, kteří nejsou z EU u Evropské ombudsmanky. Mají pocit, že tam je trochu méně problémů s uh, udělováním půjček a jejich splácení, spíše jde o to přímé vybírání projektů a musí to bedlivě eh, sledovat. Takže mají pocit, že se tam ty, pro ně ty operace vlastně řídí snáze Mají k tomu také svoje publikace a Kateřina hovořila o určitých omezeních v některých oblastech. Katarina zmiňovala Srbsko a podobně. E, potom oni mají například ty svěřenecké fondy, my máme ten fond západního Balkánu, který je nesmírně komplexní, tam obrovské množství různých operací, ale tady jejich půjčky mohou financovat projekty, publikují informace online přístup k informacím prostřednictvím databáze, to by možná bylo dobré téma. Protože oni mají eh, spíše každoroční zprávy, ale úplně se nelze tvrdit, že by měli přístupnou online databázi. Co se týče EDF, tam se k problematice musí prostě přistupovat jinak, protože v takovéto studii máme už členské země Evropské unie a je zde tedy otázka nejrůznějších aktérů a jak vnímají transparentnost, musí se se ptát jich a lidí lokálně přímo na místě. A měli by, mělo by se jít možná trochu hlouběji, než jsme mohli učinit v rámci naší studie, protože EDF je opravdu velice komplikovaný, a velký fond, takže jsme nemohli zajít úplně do těch nejmenších detailů, do kterých bychom zacházet chtěli. Děkuji. A možná ještě na závěr. Takže jako konec e, našího e, vystoupení jsou naše doporučení. Z toho, co jsme zde řekli, už to asi vyplývá že veřejné orgány by měly usilovat o to využívání dostupných technologických prostředků a komunikovat eh, takovým jednoduchým jazykem, například jak to dělají v Německu, tak, aby ty dokumenty nebyly příliš komplikované a byrokratické, také různé vizualizační prostředky, jako například v Polsku ty využívané interaktivní mapy. Také bychom doporučili, aby byly plně kompatibilní a prohledávatelné ty různé databáze a používat angličtinu co by společný jazyk. A v případě, eh, že se liší místní měny, uvést i ekvivalenty v eurech potom združování eh, dat na jednom místě, takhle to dělají některé státy, to bychom si měli říct za vzor. Prostě když jsou na jednom místě ty databáze, znamená to přidanou hodnotu a e, snáze se potom agregují data, jako například v Itálii, protože pak ta data mohou být dána k dispozici odborné veřejnosti, kteří mohou dále analyzovat dopady e, například na zaměstnanost, malé střední podniky a podobně. Co se týče EDF, tak největší problémy lokálního charakteru, se týkají administrativních kapacit místních vlád a otázka komunikace, sdělování informací veřejnosti, tam, kde není mnoho informačních zdrojů. Finanční transparenční systém je dobrá iniciativa, ale mohla by se ještě více zlepšit. Takže já vám děkuji za pozornost a rádi zareagujeme na vaše otázky. Děkuji vám. A nyní eh, otevřeme diskusi. A první, kdo se chce eh, přihlásit, je pan Zdechovský. Děkuji, pane předsedající. Eh, děkuji také eh, předně bych chtěl poděkovat eh, autorům studie za skvělou práci a za nesmírně zajímavý dokument, který jsem eh, v posledních dvou dnech četl s velikánským zájmem a myslím si, že toto téma je velmi zanedbávané na evropské úrovni, tak jako zmínil kolega Vali hned na začátku své prezentace. Nicméně mi dovolte si přihřát trošku polívčičku a říct, že je možná zanedbávané jak kým my z EPP, i přesto, že, že je čas před prázdninama, tak vidíte, že máme přítomnost čtyřech poměrně hlavních a důležitých europoslanců, takže my tady jsme přítomní této diskuze a chceme se jí účastnit, protože transparentnost je pro EPP jedno z nejdůležitějších témat právě v tomto výboru. Já osobně pocházím z České republiky, která je příjemce poměrně významné částky z rozpočtu Evropské unie. A mm, přestože mají dotace v eh, Evropské unie v České republice velmi často kontroverzní nebo špatný ohlas. Osobně si nemyslím, že by to bylo způsobeno pouze netransparentností, ale je to způsobeno i také tím, jak jsme, jak jsme mm, schopni o těchto dotacích s lidmi komunikovat. Velmi často se totiž v České republice otevírají případy, kde došlo k nějakému pochybení nebo zneužití dotací, ale málo kdy se prezentuje to, jak evropské dotace skutečně pomohly nějakou věc změnit nebo jak skutečně pomohly třeba určitému regionu dostat se z dlouholeté um, z dlouholeté chudoby. Já si myslím, že ačkoliv Česká republika nebyla jednou z, z těchto zemí, které se objevily v případové studii, myslím si, že tento dokument velmi dobře ilustruje, proč je tak problematické pro české a další evropské občany porozumět evropskému rozpočtu a pojmout přidanou hodnotu eh, evropských dotací. Myslím, že nejdůležitější bod této studie je právě to propojení mezi daňovými poplatníky a propojení mezi evropským rozpočtem, který je velmi slabé. Já sám jsem několikrát hledal třeba některé, některé údaje ohledně evropského rozpočtu a i když se přiznám, že si myslím, že, že se považuji nadprůměrně, eh, nadprůměrně IT gramotným, tak měl jsem velikánský problém to na stránkách komise najít. Buď to ty údaje nebyly tam, kde jsem očekával, nebo tam nebyly, nebo tam nebyly vůbec. Já osobně vedle transparentnosti říkám, že je stejně důležitá i přístupnost k informacím. Evropský eh, občané prostě nemají a to ta studie krásně ilustruje, dostatečný přístup k informacím o evropském rozpočtu. A to si myslím, že je eh, špatně. V záplavě různých webových stránek odkazů, pojmů, termínů se mohou eh, často ztratit. Já si myslím, že je velikánskou výzvou, a nejenom po Brexitu, ale prostě dlouhodobě ten systém co nejvíc zjednodušit. Když já si vezmu za posledních deset let, já jsem deset let podnikal, kolik je různých agentur, které vlastně jenom přelouskávají uh, různé požadavky Evropské komise a dávají je, eh, nabízejí různé zprostředkování dotačních eh, titulů. Takže si myslím, že kdyby v případě byla větší transparentnost a zpřístupnění některých informací na webu, tak bychom s těmito o, dovolte mi říct slovo, to bude oříšek pro překladatele, šmejdy, skutečně, skutečně nějakým způsobem zatočit, protože přece není možné, aby dotace, která je ve výši 5 až 20 tisíc euro, administrovala firma, která se říká 50 eh, finančních prostředků z této dotace. Další téma, které bych chtěl tady ještě zmínit, že v následujících měsících bude klíčové především vylepšit komunikaci s běžným občanem. Já si myslím, že, že by Evropská komise na tom nepracovala. Já chci Evropskou komisi skutečně i zde pochválit za určité změny, které v posledních letech provedla. Ale není to přece o tom, že dáme jenom někde logo Evropské unie, ale je to o tom, že prostě místní správci komunikací nebo různých fondů nebudou prezentovat tyto věci před volbama ale budou tam zástupci Evropské unie, kteří budou prezentovat to jako podíl Evropské unie. Já jsem byl na několika akcích jako europoslanec, které byly financovány nebo kofinancovány z prostředků Evropské unie. A kolikrát myslíte, že se tam objevilo slovo Evropská unie nebo Evropské fondy? Dámy a pánové, kdo jste teďka hádal, že ani jednou, tak jste hádal správně. A můžete si připsat pět bodů. Ehm, rád bych také zdůraznil, jak jaký význam bude po Brexitu, aby jsme si zachovali angličtinu jako jeden z oficiálních jazyků Evropské unie právě díky její funkčnosti a rozšířenosti. Sehraje tento jazyk velmi důležitou roli právě v komunikaci. A nakonec bych rád, kolegové, zmínil to, že jsem opravdu skutečně potěšen tím, že dnes máme toto téma na, na svém zasedání, i když je čtvrtek před prázdninami téma, protože eh, si myslím, že opravdu toto téma je potřeba neustále připomínat a tak jako eh, předtím jsme tady diskutovali transparentnost Rady a Evropské rady, tak musíme diskutovat i transparentnost těchto, těchto prostředků. Takže vážení kolegové, děkuji vám za to, že jste tady vydrželi, děkuji za to, že, že jste přispěli nebo přispíváte k tomuto tématu a budu se těšit s vámi v pokračování této debaty minimálně po prázdninách. <clears throat> Děkuji. Nějaké další komentáře, pan Celé? Ano, děkuji, pane předsedající. Já také bych chtěl poděkovat za respektive autorům, kteří zadali a zpracovali tuto studii. Dává nám přehled v té, o té džungli eh, evropských fondů a prostředků z EU a je to zase jen takový malý, eh, malá ukázka toho, co se vlastně děje a častá výtka, kterou slyším poměrně často, je, že vlastně prezident, že Evropská unie dělá spoustu věcí, i dobrých věcí, ale není to přehledné, nevidíme to prostě například v regionálních fondech, když se něco postaví nebo zbuduje, zrealizuje nějaký projekt, který je financován těmito prostředky, tak často prostě se ti místní chlubí vlastně jaksi trošku cizím peřím, ale ale pokud se to povede, ale pokud to jde špatně, tak vlastně za to může Evropská unie kvůli těm komplikovaným a složitým pravidlům. Když hovoříme o zjednodušení, tak si myslím, že by byl skutečně velmi důležité o tom popřemýšlet. Možná Eh, mít poněkud více formalizovaný eh, přístup pro tu nabídku eh, jednotlivých fondů, ale také proti, pokud jde o možnosti přístupnosti těchto prostředků z těchto fondů. To by bylo určitě užitečné. Hovoř, zmínil jste se o Bádensku, Württembersku v Německu. Je to vedle Bavorska druhá vlastně struktura, která je zastoupena všechny kde se všechny ty fondy vlastně eh, využili. Hovořilo se také o Mecklenbursku, Možansku. Takže tam si myslím, že skutečně je ještě velká potřeba také evropské podpory a všich, všechny ty popisované fondy si myslím, že by mohly být využity takže to je jedna věc. A druhá věc, potom jste také eh, se věnovali evropské rozvojové politice a co se v této oblasti financuje. A protože jsem také členem výboru pro rozvojového výboru, tak myslím, ano, dáváme sice poměrně velké prostředky, ale to, co se v poslední době s nimi děje, to je taková černá díra nebo černá skříňka. Takže on, už se poukazovalo na to, že to všechno není tak jednoduché a myslím si, že by chom měli mít takovou, takovou formu makrofinancování nebo rozpočtu, která je často netransparentní a v některých těch zemích, které jste taky popsali, které právě se nemohou pochlubit nějakou dobrou vládou, dobrým řízením, tak se vlastně připojuji k panu Tomáši Zdechovskému, k tomu, co řekl, že je zde ještě velký prostor i na základě vaší studie, abychom prohlubovali ty jednotlivé věci, to bychom měli dělat právě, když zde vedeme teď tu debatu, zda ty evropské prostředky jsou efektivně využívány a zda se skutečně využívají tam, kde jsou zapotřebí a kde, tam, kde jsou zapotřebí, zda jsou také dosaženy ty cíle vytyčené, to není vždy tak jasné a samozřejmě také přístup pro evropské občany a také transparentnost pro občany se musí zvýšit protože často vlastně se podsouvá Evropské unii něco, za co ani nemůže nebo za co ani neodpovídá, ale co v podstatě spadá do působnosti regionální a národní legislativy. Takže v podstatě se připojuji k tomu, co už zaznělo. Měli bychom se skutečně také pokusit vyzdvihnout ty úspěchy, kterých bylo díky těmto prostředkům dosaženo. Děkuji. Uh, děkuji. Ines Ayala Ano, děkuji, pane předsedající, za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat za veškeré informace, které jsme zde obdrželi. Neměla jsem bohužel čas si všechno dohloubky prostudovat, ale samozřejmě to udělám. Nicméně bych chtěla položit jednu otázku. Pokud jsem to dobře pochopila, tak jste se nezabývali fondy soudržnosti, protože ty regiony, které se tam řešily, nevyužívaly fondu soudržnosti. Vím, o který polský region konkrétně se jedná, ale Polsko přece je příjemcem prostředků z fondu soudržnosti. O, pro, do, do problematiky železniční dopravy, životního prostředí a tak dále, tak nevím, na co jste přesně odkazovali, když jste říkali, že prostředky z Fondu soudržnosti v případě Polska nebyly používány, kde já si naopak myslím, že tam používány byly. Dále bych vám chtěla položit ještě druhou otázku. Když definujeme spůl způsob, jak se vlastně uplatňuje transparentnost a přístupnost v jednotlivých eh, oblastech, na kterých se studie zaměřovala, tak zohlednili jste také tu skutečnost, že ty regiony a země, které jste si vybrali ve vaší studii, zda je tam například menší os, větší nebo menší počet eh, obyvatelstva, větší nebo eh, hustší nebo řičí osídlení, zda se jedná o městské nebo venkovské aglomerace a množství prostředků, protože když dostaneme zase velké množství prostředků, tak je to samozřejmě poněkud obtížnější zajistit tu přístupnost a transparentnost u nižšího, u menšího objemu, možná jsou ty věci jednodušší. Myslím si také, že jste zohledňovali také strukturu těch příslušných zemí a byla bych ráda, kdybyste mi mohli vysvětlit, jak protože máme zde určité úspěchy, ale i neúspěchy, pochopitelně a decentralizace existovala v obou případech, takže bych chtěla polož, eh, položit otázku, zda jste brali v úvahu administrativní strukturu příslušných zemí. Některé země jsou více centralizované, více federativní, jiné méně. A potom také způsob, jakým prostředky z těchto fondů se používají. Jsou některé federální země, které využívají na národní centralizované úrovni prostředky z různých fondů, zatímco v jiných zemích to probíhá více decentralizovaně. To za znamená spíše v konkrétních regionech, což má také dopady na transparentnost a přístupnost na té regionální úrovni. Další jev, který nás znepokojuje, a to stále eh, toho význam se zvětšuje, pravidelně se o tom zmiňujeme, to je technická spolupráce, technická pomoc. Jak funguje v podmínkách eh, těchto nových fondů ve srovnání s tím bývalým programovacím obdobím nebo cyklem fondu? Technická asistence nebo pomoc je takový ten hnací motor pro používání prostředků z těchto fondů. A právě zde eh, tyto eh, nástroje související s transparentností, přístupností a tak dále jsou velmi důležité, protože technická asistence Eh, zpráva těch eh, projektů, zpráva využívání fondů, toto je opravdu klíčová věc a ráda bych tedy věděla, zda eh, jste se měli určité problémy a do jaké míry vyhodnotit tady tuto technickou asistenci a její dopady na transparentnost a přístupnost. A na závěr ještě jednu otázku identifikovali jste větší transparentnost tam, kde se využívají různé eh, administrativní a komunikační systémy, ale potom jsou zde také určité úvahy související s přístupností. Jsou konkrétní systémy, které se využívají, které jako takové sami o sobě jsou možná efektivnější z hlediska přístupnosti než jiné. A samozřejmě transparentnost souvisí s přístupností a naopak jsou, je zde tedy přímé pojítko, to znamená, propojili jste toto a potom zda jsou nějaké eh, do, osvědčené postupy nebo nějaká doporučení pro další pokračování. Zda jste tedy eh, zase vám podařilo identifikovat určité systémy, které obsahují určité výzvy k větší transparentnosti a přístupnosti. Um, Děkuji. Pane zpravodaji, chcete k tomu něco dodat nebo se na něco zeptat? Já budu, veli, já budu velice stručný. Chtěl bych eh, položit ještě otázku na komisi, protože komise je zde zastoupena také na naší dnešní schůzi na základě toho, co bylo uvedeno ve studii a naší práce, kterou jsme prováděli v, naší, eh, v, naš, v rámci naší skupiny poslední dva roky. Tak bych se chtěla zeptat, zda komise má vůli zavést nějaký informační nástroj, který by umožnil, eh, umožňoval na lokální, na místní úrovni pro, u fondu pro roz, eh, eh, sociálního fondu nebo fondu pro rozvojového fondu nějaký nástroj, který by umožnil hodnotit výkonnost nebo výsledky a pro občanům umožnil hodnotit přidanou hodnotu projektů financovaných těmito fondy. Zda tedy existují nějaké na pro, projekty tohoto typu. A co se týká veřejných zakázek, tak jsem se chtěl také zeptat, zda je zde vůle provést určitá hodnocení, pokud jde o prahové hodnoty, mezní hodnoty těch nabídek, protože často se předkládají nabídky, které jsou výrazně nižší, než je cena, než, je, než jsou tržní ceny nebo eh, trž, veřejných, veřejných zakázek. V Itálii můžeme konstatovat, že jsou tam například někdy jevy jako recyklace, praní špinavých peněz, což ve spojení s organizovaným zločinem a konstatovali jsme například, že u toho fondu určeného pro uprchlíky tam docházelo k těmto věcem. A pokud jde o třetí země, tak bych se chtěl zeptat, zda komise zamýš, přemýšlí o nějakých efektivních opatřeních pro posílení transparentnosti, protože myslím si, že i v té, z té studio vyplynulo, a my všichni to víme, že se tím zabýváme ve výboru, ty prostředky z fondu poskytované třetím zemím nejsou vždy zcela jasné, zcela přehledné. Máme v podstatě o nich velmi málo informací. A ne nedostatečné informace. A bylo by velmi špatné, kdyby se evropští občané domnívali, že jsou tam nějaké úplatky, které se platí politikům ve třetích zemích bez nějaké transparentnosti. Mám na mysli dohodu s Tureckem a s dalšími třetími zeměmi. Abychom se tomu vyhnuli, možná, že by eh, komise mohla poskytnout určitou odpověď. Děkuji. Já se pokusím nyní udržet časový rámec tohoto zasedání a pan Ferrer a paní Erhardt dostanou čtyři minuty, aby zareagovali a potom komise dvě minuty, aby zareagovali na ty otázky, které vám položil pan Vali. A já samozřejmě jsem ochoten přetáhnout, ale nevím, jak to bude potom s tlumočením a jak ostatní se zde budou chtít zdržovat déle. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, já se snažím poněkud združit ty dotazy, protože zde zazněla celá řada záležitostí, pokusím se alespoň na některé zareagovat. Byly zde dotazy týkající se informací poskytovaných přímo v regionech a jak to také mění situaci v regionech. Já jsem také pracoval v různých zemích a ten výběr, který eh, program vybrat z hlediska transparentnosti, někdy může být také docela tvrdý boj. Míra transparentnosti výrazně závisí na koordinačních týmech v jednotlivých zemích a toho, co si přejí. Já jsem bohužel také pracoval v jedné zemi, kde eh, transparentnost nebyla vůbec eh, zodpovědná. Jedno ministerstvo mělo publikovat informace o eh, fondech a druhý se snažili zavést transparentnost ve velice netransparentním systému. Bylo to opravdu tvrdé. Teď tam ty standardy transparentnosti už jsou, před několika let tam ještě nebyly, eh, když se toto dělo. A ono opravdu hodně záleží, jak je eh, vlastně nastaven ten způsob, jakým jsou informace poskytovány. A pokud je to na té lokální úrovni a příjemci, tak zde je třeba mít určité pokyny a možná i povinnosti, jak ty informace zveřejňovat, jak by měly vypadat. Eh, zazněla zde řada otázek. Je zde samozřejmě eh, velká míra svobody, aby si ta eh, země nebo region příjemců vybrala příslušný nástroj nebo způsob té prezentace. Proč jsme vybrali ty příklady v případové studii, které jsme vybrali? No, ono to bylo také tím, že to navazovalo na předchozí studii. Neměli jsme tu volnost si přímo vybrat nějaký region. Ono to už bylo svým způsobem předdefinované. Proto tedy zde není nějaký specifický region z našeho pohledu. Také šlo o to analyzovat rozdílné regiony. Eh, vy jste hovořil, že kdyby se například místo Bádenská a Wirtnoberská zvolilo Mecklenbursko přední Pomořany, že by to vypadalo hodně jinak, ale my jsme analyzovali také například polský region, Každopádně vždy najdete nějaký jiný lepší region, ať už na to budete pohlížet jakkoliv. A my jsme e, vypustili ty e, fondy soudržnosti, protože některé ty regiony možná nepřijímají e, podporu z těchto fondů, takže my jsme vybrali toto, protože je to spíše na té vnitrostátní úrovni řízeno přímo. A jinak, co zde ještě zaznělo, upřímně řečeno byly spíše komentáře. Jistě v souvislosti s EDF je třeba udělat hodně práce, abychom ho chápali trochu jinak, lépe, a jak pracovat eh, s informováním o rozpočtové podpoře, to si žádá, myslím, úplně jiný přístup než u těch ostatních fondů. A nevím, jestli kolegyně chce ještě něco doplnit, něco, co jsem možná nepokryl ve svém vystoupení jenom trošku k tématu, jak se regionu liší. My eh, máme vlastně předlohy eh, v našich případových eh, studiích, kolik peněz, která, mm, kolik peněz eh, obdržel region. My jsme byli v kontaktu s příjemci i s řídícími organizacemi. Všechny tyto detaily naleznete ve zprávě, neměli jsme čas je zde rozvádět. Výborně, využili jste těsně svůj čas. Prosím, aby komise také e, dodržela limit dvou minut za Devko je tady paní Mares Nissen a za DG Regio je tady pan Lobet. Děkuji vám, děkuji za tuto studii, je pro nás velice zajímavá já mohu pohovořit jenom o rozvojové pomoci a jejich fondech, jak už uvádí studie, tak ECD eh, e eh, systém, eh, ale také pro iniciativu transparentnosti mezinárodní pomoci publikujeme údaje. Zmiňuje se to také v té studii. Co je nejzajímavější asi pro tento výbor, je ta iniciativa International Aid Transparency Initiative, DEFCO, FPI, ECO, NEA a EIB nejenom uh, musí uh, dodržovat tyto standardy a poskytovat jim údaje. To znamená, že ty poskytované informace jsou srovnatelné jak eh, mezi jednotlivými institucemi EU i jednotlivými státy, které publikují tato data, takže zde je takový široký přehled. Data jsou dána k dispozici vždy jednou měsíčně, pocházejí z našeho interního systému, vycházejí na projektové úrovni, obsahují detailní informace, také jsou zde agregovaná výhledová data a projektová data. Je, lze to také čest, číst elektronicky, můžete si to stáhnout vlastně do Excelové tabulky a mít přehled toho, co dělají instituce EU v jednotlivých zemích, anebo co financují členské státy a další organizace. A to nám pomáhá v tom analyzovat, kde jsou analyzovány jaké projekty a bránit duplikování kroků, které třeba činí další. Ehm, my se staráme také o tzv. společné programování, kdy tedy vytváříme s členskými státy programy v průběhu období víceletého finančního rámce. A díky tomu eh, vlastně zajišťujeme to, že se navzájem doplňujeme. Společně i s dalšími mezinárodními aktéry eh, se pohybujeme směrem od pouhého publikování dat ke skutečnému využívání dat. A DEVCO má takzvaný EU portál, který pomáhá transformovat data, která dáváme k dispozici do JATE, eh, tak, aby ta data byla eh, příznivější pro zpracovávání, nejsou k dispozici jenom pro naše vedoucí pracovníky, ale také partnerské země a občanskou společnost, takže mohou vidět to, co my a členské státy děláme. Také podporujeme členské státy v tom, aby nadále zlepšovaly své zveřejňování a dávali k dispozici více dat. A jsme také v řídícím výboru JATE, tak abychom se starali o to, že toto bude eh, dodrženo. Ještě kolega máme zde trochu málo času. Děkuji, budu stručný, opravdu moc času nemáme. Děkujeme také za studii, eh, za generální ředitelství, které se stará o investičně strukturální fondy v rámci sdíleného řízení. Těší mě, že ten výsledek vaší studie zde není úplně špatný, ale samozřejmě ty věci, kde jste konstatovali určité nedostatky nebo problémy, tak na ně poukážeme příslušné regiony nebo země. To, o čem hovořil pan zpravodaj Vali. Ano, máme nástroj, který umožňuje občanům přístup k informacím o Eh, alokovaných financích a očekávaných výsledcích eh, programů z Evropských strukturálních fondů. Je to datový portál, který jsme spustili koncem loňského roku. Je průběžně aktualizován podle toho, jak obdržíme eh, informace z jednotlivých programů a můžeme dát členům tohoto výboru také informace k dispozici. Co se týče veřejných zakázek, Provedli jsme hloubkovou studii o postupech veřejných eh, zakázek a evropských strukturálních a investičních fondech. Můžeme ji poskytnout tomuto výboru a myslím, že na zářivém zasedání máte naplánovanou prezentaci této studie. A na závěr chci zmínit takzvané eh, balíčky integrity, které jsme vypracovali s eh, občanskou společností, zvláště Transparency International, to jsou tedy principy transparentnosti a dostupnosti, eh, kterým se zavazují různé orgány. Takže doufám, že tyto informace také doplní tuto studii a její zajímavé výsledky. Děkuji. Děkuji vám. Jenom velice stručně. Jedna věc, která asi bude užitečná pro všechny z nás, abychom tomu lépe rozuměli. vy tam máte takové ty křížky. A každý ten křížek znamená tedy kritérium, které nebylo splněno. A to je také dosti obecné. Možná by bylo lepší porozumět tomu, nakolik jsou srovnatelné ty rozdílné křížky u těch jednotlivých zemí. Například tady máte, nebo u Skandinávie se vždy vychloubá, že je nesmírně transparentní, ale vidíme, že u Finska prostě u tří ze čtyř fondů jsou nedostatky v transparentnosti tak eh, zdá toto nesplnění kritérií, nakolik je to srovnatelné s jinými aspekty? Jak máme interpretovat tuto tabulku, abychom porozuměli tomu, jaké jsou zde rozdíly mezi jednotlivými členskými státy ve věci transparentnosti? Děkuji. Vy už jste o tom hovořil, že ty křížky možná naznačují větší srovnatelnost, než tam skutečně je. Takže Koho to detailně zajímá, prosím, přečtěte si zprávu jako takovou, protože toto je opravdu taková velice zestručňující tabulka, já z ní také nejsem moc nadšená, ale ve vlastním textu najdete detailnější tabulky a tam konkrétněji uvidíte, které eh, věci nebyly splněny. Například co se týče Finska, tam to opravdu vypadá hodně dobře, to byly jenom drobnější detaily. Například UMF u Polska a Německa, tam byly možná nějaké tři nebo více věcí, které tam chyběly a bylo by tam potenciál ke zlepšení, ale jinak to dodržování bylo dobré. A také u toho sociálního fondu tam bylo, myslím, také docela zajímavé užitečné příklady, které se lze vzít za vzor. Děkuji. Jenom abyste tomu rozuměli, mně nešlo o to řešit případ specifické členské země, ale obecnému porozumění tabulce. A děkujeme vám za odpověď a budeme se více zabývat detaily, až mm, se budeme mít čas tomu věnovat. A na závěr, pan Vali, chce to něco říci? Ne? Tak děkujeme za studii. Děkuji, pane zpravodaji. Do bodu různé tady nic není. Takže dovolte mi, abych vám popřál pěkné prázdniny a všichni se uvidíme 5. září v pondělí ve 3 hodiny. Budeme mít první podzimní zasedání. Děkuji.